den začneme se schůzí výboru. Buon pomeriggio a tutti. Odpoledne. Především odsouhlasíme program, milí kolegové. Maďarské předsednictví navrhlo, že předloží eh, eh, výstupy eh, Rady ze března o budoucnosti zemědělské politiky do roku 2013 a my za tím účelem zde jsme pozvali Šandora Facekase, příslušného ministra, a to zítra v 15 hodin přijde předtím, než začneme diskutovat o návrzích k zprávě Alfred Desy. Má někdo nějaké připomínky? Ne, takže program tímto je s touto změnou odsouhlasen. A e, to znamená, vystoupí zítra e, odpoledne maďarské předsednictví. Dnešní schůze bude vysílána e, na webu a hned bych chtěl přivítat e, Janese Potočníka, komisaře odpovědného za životní prostředí pan, kom, pan eh, komisař Potočník eh, má port, v portfoliu životní prostředí, které je čím dál více i důležité pro zemědělskou politiku. Proto jsme velice rádi, že ho dnes můžeme přijmout na našem výboru pro eh, zemědělství a rozvoj venkova, aby pohovořil, jak on vidí reformu společné zemědělské politiky po roce 2013 a Mm, eh, jak tedy on vidí zemědělství ze svého pohledu eh, v kontextu nové zemědělské společné zemědělské politiky a především eh, co se týče podpor našim zemědělcům. Dáme hned slovo panu komisaři a potom samozřejmě bude následovat diskuze. Ještě jednou, pane komisaři, děkujeme a velice rád vám předávám slovo. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, pane de Castro, eh, vážení eh, poslanci, vážné poslankyně, to pro mě velké potěšení, že jste mě pozvali, abych s vámi mohl hovořit o aspektech, eh, které se týkají životního prostředí a mm, portfolia vašeho výboru, výboru pro zemědělství. Můj otec byl zemědělec a hm, on Eh, již mu bude teď 88 a pořád ještě seká trávu a eh, snaží se starat se o krajinu. Když se zamyslím, tak eh, vlastně tehdy mm, šlo o to, že všichni měli v úctě velice tvrdý život zemědělců. Je pravda, že doba, kterou teď zažíváme, ale je velice delikátní v tom smyslu, že jsme více všichni na sobě závislí a že vlastně, vše hm, se tak globalizuje, to znamená, eh, žijeme v jedné velké vesnici podle OSN, tak ve 20. století se obyvatelstvo zvýšilo čtyřikrát a ekonomické výstupy 40krát, eh, spotřeba eh, vody 9krát a rov, lov eh, ryb 50krát, použití fosilních paliv 16krát a CO2 se, emise CO2 se zvýšily 17krát. A když tedy mm, mm, k tomu ještě dodáme tedy ten fakt, že do konce století eh, eh, se zvýší počet obyvatel a že i se zvýší hm, počet tedy vlastně spotřebitelů potravin a eh, zemědělské produkce, tak závěr je evidentní. Nemůžeme již takto pokračovat ve stejných kolejích a musíme změnit model jak zemědělské výroby i spotřeby a musíme používat zdravý rozum. A samozřejmě je zde celá řada lidské aktivity, které eh, ovlivňují životní prostředí a to se eh, uvádí v každé studii výroba energii, doprava a zemědělství. Eh, ve zprávě Agentury pro životní prostředí tak se říká, že půda a voda to jsou největší problémy do budoucna. Já Mám tři politické priority. E, efektivita využití zdrojů, biodiverzita a lepší implementace. Pokud jde o efektivitu zdrojů, je třeba definovat zdroje v nejširším slova smyslu a včetně tedy zdrojů přírodních, jako je voda, ekosystémy, půda a tak dále a tak dále. Samozřejmě to bude mít důsledky také i pro zemědělství, kde zdroje eh, mají velice významné místo v každodenním životě a práci zemědělců. Já jsem hodně hovořil o důležitosti zemědělství a lesnictví pro životní prostředí. Důvod je jednoduchý. Společně zemědělci a lesníci v Evropě eh, v podstatě hospodaří se třemi čtvrtinami naší půdy a způsob, jak hospodaří, to je zásadní pro zdraví půdy, pro ochranu vod a ochranu biodiverzity a pro i splňování cílů vyplývajících ze změny klimatu. Zemědělství může být velice prospěšné pro životní prostředí, ale pokud nikoliv, tak je zde Eh, velký problém, který nastane. Já si myslím, že eh, všichni souhlasí s tím, že eh, postupné reformy SZP od 90. let byly pozitivní pro životní prostředí, ale doufám, že také všichni souhlasí, že bychom měli udělat a mohli udělat více. Dovolte, abych vám řekl, jak já vidím eh, budoucno naší společné zemědělské politiky SZP. Bude muset reagovat na očekávání, které se týkají redistribuce přímých plateb, posílení konkurenceschopnosti zemědělců a rozvoj venkova. Také ale bude zásadní, aby budoucí SZP také přispívala k veřejným statkům, eh, mm, tak abychom splňovali eh, tu problematiku vyplývající ze změn klimatu. Eh, to jsou obavy, které leží v hlavách našim občanům. Já si myslím, že Eh, finanční prostředky vynakládané v zemědělství lze skutečně odůvodnit pouze, pokud budoucí SZP bude významnou měrou přispívat eh, ke splňování ekologických a klimatických cílů Evropské unie. Musíme řešit tyto problémy již dnes, abychom se vyhnuli větším problémům do budoucna. Abych to řekl jinak, eh, prevence je lepší než následná léčba. Takže Eh, do budoucna, pokud budeme mít SZP, já myslím, že budeme mít SZP, tak eh, musí být zelená, musí to být zelená politika. A namísto nějakých sankcí pro ty zemědělce, kteří nebudou splňovat eh, běžná, běžně odsouhlasená pravidla, tak bychom spíše měli odměňovat ty, kteří poskytují veřejné statky, E, poněvadž trh je zatím ještě za tuto snahu neodměňuje. E, zásadní aspekty e, reformy SZP z pohledu ekologie jsou jasně uvedeny v dopisu, který podepsal komisař Čološ, paní Hedegard a já. Cituji. Za prvé, je třeba, aby příjme eh, platby byly takové, že eh, určitá jejich část půjde na ekologii. To znamená, zemědělci budou povinni eh, provádět určité takové kroky na celém území EU. Za druhé, je třeba posílit rozvoj venkova a proto je třeba mít strategické cíle stanovené na základě jasných vyčíslitelných cílů a priorit v souladu se strategií 2020 a musí to být lineární systém ukazatelů, eh, podle kterých se bude monitorovat. A za třetí, eh, je třeba tedy zracionalizovat a zjednodušit eh, cross-compliance a je třeba eh, zlepšit i eh, mm, eh, ten rámec, aby lépe řešil změny klimatu, aby pokrýval relevantní legislativu, která je vhodná pro zemědělskou činnost. Konec citace. To je tedy pozice komise, celé komise, ne pouze moje takzvané ozelenění, zazelenění plateb z titulu prvního pilíře. To je velice důležité vzhledem k tomu, že tato opatření pokrývají široká území. Bude to základní linie takových minimálních požadavků, které musí splňovat zemědělci všude, s tím, že Evropa je bude odměňovat za to, že budou přijímat jasná opatření, protože e, to jsou opatření, která jsou podstatná pro nás, pro všechny a zelený, pardon, první pilíř tedy se stane zeleným e, pilířem, což bude v souladu s rozvojem venkova e, a ruku v ruce to půjde i s Eh, požadavky z titulu změn klimatu. Takový příklad biodiverzita eh, je jasné, že eh, Eh, že eh, lidská činnost tlačí na ekosystémy a vymírají eh, druhy. Třeba v březnu minulého roku šéfové vlád a států EU se zavázali, že zastaví ztrátu a degradaci ekosystému a biodiverzity ve do roku 2020 a že do roku 2020 co v největší míře dojde k rekonstrukci, k obnově ekosystému a na to se bude používat i sítě Natura 2000 a také i to znamená, že eh, budeme muset chránit i eh, další eh, území, nejenom ta takzvaná chráněná, tedy bude to znamenat i větší úsilí ze strany zemědělců. Je třeba, aby postupy zemědělců byly správně nastaveny a abychom odměňovali ty zemědělce, kteří řádně pečují o vodu, o půdu, o klima. Já diskutuji o tom s komisařem Čološem právě, jak určité praktiky, eh, jako třeba eh, stálý porost nebo půda v klidu, diverzifikace, rotace tedy plodin a jak to bychom mohli eh, začlenit jako kritéria do přímých pladeb, takzvaná zelená kritéria. Například stálý porost, stále pastviny, to je vždycky důležité pro biodiverzitu i pro CO2 a půda v klidu také důležité důležitá pro biodiverzitu. Nicméně e, to e, by měl být takzvaný základ těch zelených koridorů, které budou důležité pro to, abychom zmírnili dopad změn klimatu, aby ekosystémy Eh, se staly více odolné. Za prvé, eh, přímé platby eh, musí stimulovat prevenci hm, eroze půdy nebo znečišťování vod. Je třeba, aby ty přímé platby šly směrem k lepší kvalitě, aby i se hm, snižovaly, třeba snižovala používání chemikálií to bude ku, prospěch, ku prospěchu biodiverzity i zmírňování dopadu na změny klimatu. To jsou pouze některé příklady o toho, jak by společná zemědělská politika měla splnit tyto cíle v oblasti klimatických změn i ostatně stanové cíle. Jedna záležitost, o které bych se rád zmínil, je zjednodušení. Zemědělci i členské státy všichni volají po zjednodušené SZP, především zjednodušení pravidel pro takzvané křížové plnění. Já souhlasím s touto snahou a zároveň s potřebou nalézt správnou rovnováhu mezi veřejnými, mezi cíly veřejných politik a zároveň administrativní zátěží, samozřejmě mm, za předpokladu, že ty dlouhodobé cíle budou splněny, o, ty, o kterých jsem se zmínil. Mnoho environmentálních záležitostí, o kterých jsem se zmínil, jsou zásadní i z dlouhodobé udržitelnosti zemědělství, protože zemědělci samozřejmě jsou závislí na kvalitě půdy, na dostupnosti vodních zdrojů, na opelování a na udržení klimatických změn pod kontrolou. Čili tím, že ozeleníme SZP, zlepšíme i dlouhodobou udržitelnost celého sektoru. Osobně věřím v to, že to dlužíme nejenom budoucím generacím Evropanů, ale zároveň našim zemědělcům i těm, kteří budou pracovat v této oblasti v budoucnosti. Vážení poslanci, poslankyně, život je složitý a výzvy, kterým čelíme, nás požadují od nás holistický, ucelený přístup politiky, které reagují na tuto složitost systematickým a zároveň strategickým způsobem. Pokud Eh, všichni z nás budeme schopni, pokud budeme mm, pracovat pouze na svém vlastním dvorku, tak eh, si myslím, že na tom nezíská nikto. Já si myslím, že chceme zdravé, konkurenčně schopné zemědělství, zemědělce, kterých práce je oceňována, která je užitečná. Já skutečně chci, abychom měli i kvalitní životní prostředí a to pro nás, pro všechny, k užitku nás všech. Já samozřejmě budu tímto směrem se snažit pracovat a doufám ve vaši podporu. Děkuji vám za pozvání do vašeho výboru a děkuji za pozornost. Děkuji. Grazie, komisario. Děkuji, pane komisaři, děkuji Janesovi za, eh, protože to, co jste řekl, to je pro nás velice důležité. Děkujeme, bylo to jasně řečeno to, co řekl pan komisař pro životní prostředí, který je velice i citlivý vůči zemědělství, tomuto našemu tématu. Všichni chceme mít společnou zemědělskou politiku, která bude více zelená a chceme, aby eh, ale toto nekomplikovalo, tento legitimní požadavek nekomplikoval život našich zemědělců, aby ten greening eh, se stal příležitostí a ne větší byrokracii. Ještě jednou děkuji, pane komisaři Potočníku. Začneme diskuzi. Máme hodně zapsaných řečníků. Já samozřejmě nejprve dám slovo zpravodaji Albertovi Desovi a poté všichni, kteří požádali o slovo. Doufám, že jako vždy budete dodržovat eh, řečnickou dobu. Alberte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.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 v tom smyslu, že chceme dosáhnout společných cílů. To znamená, aby evropské zemědělství bylo ještě více udržitelné, než je. Byl jsem v mnohých zemích a nikde jsem, pane komisaři, neviděl ekologičtější zemědělství, eh, tak jak ho máme v Evropě. Určitě máme určité nedostatky a přesně tam bychom měli zasáhnout, kde tyto deficity, tyto nedostatky jsou. Řekli jste to správně zemědělství by nemělo být potrestáno, ale měli bychom odměňovat ty, kteří již chrání životní prostředí. A zde se dostáváme k jednomu velkému problému ve své zprávě. Eh, hovořil jste o cleaningu v prvním pilíři. Konstatuji, že momentálně v Evropě máme vyrovnávací platby v prvním pilíři na základě historických plateb, a to mezi 5 eurem za hektar a 600 eury za hektar. To není tak jednoduché říci, že ten první pilíř musí být zelenější. Ovšem, když zemědělec v současné době dostává pouze 50 eur na um, hektar a měl by být zelený, tak eh, jak to vypadá? Když dostane 6 euro, tak eh, potřebuje vlastně 180 eur. Takže měli bychom mít pravidla, která by byla spravedlivá. Eh, druhá úprava je důležitá, pane komisaře. Díval jsem se na statistiku TVO a zde máme statistiku o vývoji zemědělské výroby od roku 1976 do roku 2008, čili 32 let. V tomto období eh, v Evropě vzrostla výroba obilí pouze o jedno jediné procento. V ostatních regionech je to víc jak 100%, v Ázii je to téměř 100%. Když se podívám na druhou statistiku, to znamená výroba masa, živočišná výroba, tak v Evropě stoupla o 6%, v Ázii o 300 87%. Pane komisaři, tato čísla musíte mít v hlavě, když zvažujeme, jakým způsobem eh, chceme pomoci evropskému zemědělství. Když eh, totiž eh, toto všechno vyústí vlastně v jakousi šikanu a všechno se to posune o nějakých 10% do jiných agrárních regionů, tak ochrana životního prostředí, ochrana živočichů, ochrana lesů a tak dále, tak to víte, eh, pane komisaři, že tyto cíle mají daleko menší význam eh, než u nás. Čili výrobu v Evropě bychom měli podržet, ale když jde o něco globálního, tak eh, jde o to, že nemůžeme mít pouze nějaké úkoly, předpisy pouze v Evropě je třeba mít eh, smysluplné úpravy. A jestliže sám pocházíte ze zemědělské rodiny, tak víte sám velice dobře, že zemědělce můžeme získat pouze tehdy, jestliže jsou přesvědčeni o opatřeních, eh, že ta opatření jsou správná. Musí se nám podařit to, aby zemědělci s námi tahli za jeden provaz, když se podíváme na Evropu. Nedávno jsem byl ve Finsku a když jsem odlít, odlétal z Helsinek, tak jsem viděl z výšky z letadla části té obrovské země Finska. E, říkal jsem si, co tam má být ještě zelenějšího. Tam je tolik zelených prvků, že tam už nemůžeme zatížit zemědělce ještě zelenější politikou. Musíme dělat taková opatření, která jsou nutná. Je třeba diferencovat. A pane komisaři, když se podíváme na ta čísla, tak máme 27 členských států a v Evropě existují členské státy, kde víc jak 40 podpory v zemědělství se vydává do ekologie a máme členské státy, kde se vydává pouze 1%. Čili měli bychom se postarat v první řadě o to, abychom zasahovali tam, kde se pro životní prostředí dělá nejméně. To musí být naším cílem, abychom právě ochranu vody, půdy a ochranu klimatu v Evropě zvládli natolik, aby Mezi členskými státy byla určitá rovnoprávnost a nedocházelo ke zkreslení hospodářské soutěže. Vy jste to řekl, pane komisaři, velice jasně. E, trvalé zelené plochy. Když se podívám v Německu do vlastního regionu, odkud pocházím, tak v Německu do roku 2013 ze současných podpůrných paleté prvního pilíře se přestaví 1,5 eh, miliard, se dají, vydá 1,5 miliardy za to, že současná orná půda bude přeměněna v zelenou půdu. Eh, čili takováto opatření musí být také zohledňována, jestliže eh, chceme nějakým způsobem vytvořit opatření pro rok 2013 ti, kteří jsou určitým způsobem zatíženi, tak ty nemůžu dále zatěžovat. E, pro v tom s vámi souhlasím a e, těším se, že jestliže budeme ještě dále diskutovat, tak eh, bych byl rád, kdybychom měli cross-compliance. Existuje celá řada zemí, které mají eh, malé pochopení pro to, že děláme kontroly a že v rámci cross-compliance by měly být ještě sankcionováni. Máme jednoznačné právo a kdo proti legislativě, kdo tu legislativu poruší, ten musí být potrestán, ale ne dvakrát potrestán. A zde bych vám byl velice vděčen, kdybyste zvládli nějaké zjednodušení. Souhlasím s vámi, že potřebujeme zdravé, dobré zemědělství, ekologické zemědělství, ale na závěr bychom se měli zamyslet nad jednou věc věcí. E, e, slovo trvalé, udržitelné, to pochází z lesnictví a právě ze e, zemědělství. Takže opravdu zemědělci v rodinných podnicích po staletí sledovali cíl, že musí zanechat eh, půdu a lesy v takovém stavu svým synům, jak je, do jakého je přivedl jejich otec. A proto potřebujeme trvalé udržitelné zemědělství. Potřebujeme dobrou spolupráci, ale také pochopení právě pro zemědělství. Grazie, Albert. Děkuji, Alberte, pan Papastankos. Θα ήθελα να ευχαριστήσω Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, velice panu komisaři za informace, které nám nyní sdělil. A také za jeho přístup eh, k tomuto tématu. Absolutně s ním souhlasím. Samozřejmě potřebujeme tak říkajíc revoluci v tomto přístupu, ale velice důležité jsou cíle, které máme. Chtěl bych říci panu Desemu toto. Jedna věc je být zemědělcem v Evropě a tam mít 50 hektarů například, nebo být také zemědělcem z povolání a mít pouze dva hektary. Existují plochy, hektary, ale pak jsou ještě jiní příjemci dotací, kteří dostávají také přímou podporu z Evropské unie. To nemusíme teď dále rozvádět, ale je to třeba také zohlednit. Pane komisaři, samozřejmě je důležité, abychom se opírali o základy, je to něco ekumenického. Ale samozřejmě eh, zazeleňování ploch je důležitým cílem společné zemědělské politiky, ale jsou zde ještě jiné rozměry. tak říkajíc externí geografie. Nejsme na světě sami. Máme obecně obecnou konkurenci. Máme velice pěkný cíl, když budeme dále zazeleněvat plochy. A když nebudeme konkurenceschopní, tak budeme mít určitou nevýhodu, co se týče zemědělství. To je třeba také zcela jasně zohlednit. Ještě jedna věc. Stěžádostivé cíle potřebují příslušné financování. Nemohu mít stěžádostivé cíle a zítra nebo pozítří řeknu, že rozpočet Evropské unie je bez schodku a nemáme na to. Čili měli bychom v současné době eh, se nějakým způsobem nově nabít, eh, to znamená dát jí nový dimenzi, novou dimenzi. Řekli jste jednu věc eh, velice správně, dostávám se ke konci, a to jsou opatření, která navrhuje komise. Čili my jsme řekli, ekologické obnovení a nejrůznější aspekty. Vypadá to tak, že tato kritéria, tyto cíle představují výzvu samozřejmě také, co se týče otázek klimatu pro severní Evropu. Ovšem, klimatická realita na jihu Evropy vypadá úplně jinak. A to je třeba při návrzích komise také zohlednit. Uvedu jeden takový příklad. Například vinohrady nebo e, olivové háje. Ty už se dále nezohledňují. To je jenom takový příklad a rád bych k tomu byl něco slyšel. Děkuji vám. Děkuji, pane Papastánko, pan Hojsling a potom pan Tarabela. <clears throat> Vážený pane komisaři, srdečně vám děkuji za to, že jste mezi nás přišel a hledáte dialog. Je to mimořádně důležité, že oblast životního prostředí a zemědělství budou úzce spolupracovat a jsem vám vděčný za tu iniciativu, protože v podstatě jsme si zajedno s tím, že zemědělská politika musí být praktikována tak, aby nekolidovala s ekologickými cíly a s cíly 2020. Eh, zemědělství musí zúžit dopady na životní prostředí a eh, když se podíváme na bilanci evropského zemědělství, myslím si, že ten podíl není pouze ve výši 10%. Já si myslím, že je to daleko vyšší, protože musíme zohlednit i to, že například eh, krmivo používáme z jiných zemí a to nemáme v naší klimatické bilanci obsaženo využíváme značné potenciály z Jižní Ameriky. A to by v naší bilanci mělo se také objevit. Ovšem neobjevuje se to tam. Čili, eh, jak jste říkal, odměňovat místo Eh, trestat někoho v rámci SZP, to je také správné. Nechceme nikoho nutit, aby si vzal do ruky peníze z evropského rozpočtu, když eh, řekne, že to, když eh, nezatíží životní prostředí, tak nechce být za to odměňován. Ovšem musíme být spravedliví a silněji diferencovat. Je třeba se podívat na to, že máme trend k industrializaci což má silný dopad. A myslím si, že to nemůžeme popřít. Eh, v celé řadě věcí máme industrializované zemědělství, máme masovou živočišnou výrobu a i nadále je to v zemědělství nevyřešeným problémem. Takže potřeb, máme takový trvalý tlak na SZP, abychom něco udělali. Ovšem měli bychom dát určité podněty, tak, že odměníme ekologické zemědělství. Chtěl bych se zmínit ještě o jednom tématu, kde v neposlední řadě bychom měli také nově se zamyslet nad určitou politikou a to jsou eh, biopaliva biopohonné hmoty. Myslím si, že zde se nesprávně přistupuje k biomase. Stojíme v jakémsi konfliktu mezi výrobou potravin a výrobou eh, biopohonných látek co není trvale udržitelné. Zde je třeba to skorigovat. A jsem s vámi úplně zajedno, že musíme podporovat zemědělství v takových regionech, které jsou odkázány na zelené plochy. Zelené plochy musíme chránit a to musí být podstatnou částí, součástí zemědělské politiky, protože zelená plocha přispívá ke zlepšení klimatu. To bychom měli také aktivně podpořit. Když chceme i nadále pokračovat v dialogu a formulovat společně cíle životního prostředí a zemědělské politiky, tak bychom se neměli dostávat do konfliktu. Myslím si, že novou zemědělskou politiku můžeme zrealizovat pouze tehdy, jestliže budeme mít podporu široké veřejnosti které společ, která společně také pracuje na tom, aby zemědělství bylo ekologické. A veřejné prostředky bychom měli také pro veřejnost dále použít. A to bychom měli postavit v agrární reformě úplně do popředí. Grazie Martin, Marta. Děkuji, Martine, Mark Tarabela. Monsieur le commissaire. Vážený pane komisaři, já si dovolím se podívat i na politiku výzkumu. To byla vaše dítě, vy jste se zabýval právě mezi lety 2004-2009 tímto portfoliem. A Filip Busken, který se tomu věnoval před vámi, oba dva jste přispěli k tomu sedmému rámcovému programu, jeho definici. Jeho hlavními prioritami byl právě zemědělství. Nyní probíhá realizace tohoto rámce, když se podíváme na, zem, na cíle v oblasti biodiverzity, dále je to řízení půdy, vodní zdroje, zachycení CO2 a tak dále, nebo rovněž na snižování závislosti, pokud jde o, o živočišné proteiny, dále je to boj proti klimatickým změnám. Proto bych se rád zeptal, jakou roli by měl hrát výzkum v rámci tohoto sedmého rámcového programu a jak je to kompatibilní řekněme, s tím větším respektem pro životní prostředí v oblasti životního prostředí, čili jakým způsobem to, jak si do toho začlenit jako hlavní, hlavní niť a zároveň teda celý tento program, který se dotýká zemědělské politiky. Děkuji. Děkuji. Jose Bové a potom Kapula Santos. Děkuji za slovo, pane komisaři. Vaše vystoupení je zajímavé, myslím, že je to konstruktivní a myslím, že to dává smysl. Je mi trošku líto, že v podstatě už se byli tři komisaři, kteří by v podstatě měli hovořit jedním hlasem, to znamená veřejné zdraví, životní prostředí, zemědělství. A já si myslím, že by to lidé měli hovořit jedním hlasem. Občas se nám zdá, že je to příliš roztříštěné a to bychom měli vyřešit. To je první věc. Druhá záležitost, zmínil jste se o tom, že se máme skutečné problémy, environmentální problémy, to je realita, dochází k, mm, k umrtnosti včelstev a tak dále. Ovšem zároveň bychom měli nalézt vyníka, jsou to petrochemická odvětví, dále jsou to pesticidy a zároveň GMO výrobci. Samozřejmě, že ta diskuze představuje mnoho problematických bodů, ovšem to bychom měli překonat. Prostě zelený, zelenou SZ, eh, SZP nebudeme mít, pokud tyto pesticidy a ostatní, ostatní mm, záležitosti budou podporovány. To si myslím, že bychom si měli říci jasně. Další záležitost, kterou bych chtěla říci velice jasně, pokud jde o trhy, prostě nemůžeme podporovat pouze eh, subvence, protože naši zemědělci potřebují především odbytiště, trhy a právě proto bychom měli velice jasně um, ehm, přijít cenou, senou, vhodnou cenou, která bude tou správnou odměnou. To jsou ty podmínky, které by umožnily našim zemědělcům zároveň pracovat na záchraně životního prostředí, protože pokud budeme stále tlačit na ceny, aby byly co nejnižší, protože prostě musí být čím dál tím konkurenceschopnější v tomto odvětví, tak je jasné, že zemědělská politika prostě nemůže respektovat životní prostředí. Čili to podle mého názoru je opravdu plné rozporu. Ano, čili ano, pokud jde o konkurenceschopnost, já si myslím, že už jsme opravdu dosáhli hranice a pokud nám pan Des říká, že už prostě nedojde k nějakému pokroku v této oblasti, my už prostě jsme se dostali do takové, na takovou úroveň produktivity, že v podstatě ty zisky pro planetu, tak to jsou především teda těch eh, jižních zemích eh, naší planety. Ovšem, když budeme zvyšovat produkci pouze u nás, zatímco oni prostě nemají co produkovat a dochází k dumpingu, tak to prostě nebude fungovat. Musíme být, ko- musíme být koherentní. A pokud jde o poslední záležitost, když opravdu chceme dosáhnout to, o čem hovoříme v rámci eh, zemědělské politiky, tak ale v podstatě mm, by tam ty podmínky, které se dotýkají ekohodnot, měly být označovány, to znamená kvalita a tak dále. Toto je právě to, co vyvolá hádky i na poli VTO a Evropa prostě nemůže zneužívat zemědělství neustále jako Ehm, něco, co v podstatě vždy, kde budeme neustále ustupovat, pokud jde o ostatní sektory. To si myslím, že prostě nemůžeme dělat. Musíme prostě plnit tyto mezinárodní normy z celosvětového hlediska. Děkuji. Děkuji, Jose Luis Capola Santos. Muito obrigado, Sr. Comissário. Também queria saudar a sua presença. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, děkuji vám, že jste mezi nás přišla a vítám vás za socialisty Evropského parlamentu. Zemědělství a životní prostředí zdá se být nekompatibilním konceptem. Především jsme to tak vnímali v minulosti. Já, když jsem začínal pracovat v Portugalsku na ministerstvu zemědělství, tak jsme využívali takzvanou intenzitu využití mm, mm, například hnojiv, chemikály a tak dále. To znamená jeden z prvků, kterým jsme chtěli zlepšit zemědělskou produkci v minulosti a pouze v posledních 20 letech jsme zjistili, že zemědělství a životní prostředí jsou vzájemně propojené koncepty, že se doplňují a že by se neměly vylučovat. Myslím si, že tímto způsobem bychom chtěli pokračovat i do budoucna diskuse, kterým se věnujeme ohledně budoucnosti společné zemědělské politiky, jdou tímto směrem. Pokud jde o ochranu životního prostředí a respektování životního prostředí, to znamená zároveň i ochranu příjmů našich zemědělců a zajištění toho, aby zemědělství bylo životaschopným sektorem do budoucna v Evropské unii. Zároveň samozřejmě chceme chránit i naši půdu, biodiverzitu, kvalitu vod, udržitelnost lesů, dále je to, jsou to energetické záležitosti, musíme udělat vhodná rozhodnutí v oblasti klimatických, boje proti klimatickým změnám a všechny tyto aspekty musí být zapojeny do společné zemědělské politiky. Jistě je to spojeno i s náklady a vidíme to čím dál tím jasněji, to, že zem, že zelená zemědělská politika budoucnosti musí být adekvátním způsobem financována. To je zásadní pro naše občany. Nesnažíme se zde pouze uspokojit nějaké nářky našich občanů. Ne, my se prostě musíme snažit chránit naše občany i naše farmáře do budoucna. Měli bychom zajistit ochranu našeho životního prostředí, našeho života do budoucna. Socialisty se, socialisté se samozřejmě dívají na všechny environmentální aspekty společné zemědělské politiky. Je to něco, co nám leží na srdci. Ovšem měli bychom být konzistentní, koherentní a naše reakce by měla být v souladu s ostatní celkovou dimenzi této problematiky a zároveň musíme zajistit vhodnou odměnu pro naše farmáře. Děkuji. Děkuji Luis Pola Santos, Herbert Kaufmann a potom paní místopředsedkyně. Děkuji vám, pane komisaři, že jste mezi nás přišel že jste přednesl ty důležité argumenty na téma, o kterém se nyní hovoří. Vyjádřil se zde jiný pohled na věc. Co mě udivilo a co mě vůbec udivuje v celé této diskuzi, e, ohledně zazeleňování a ohledně zeleného zemědělství je skutečnost, že ani vy jste dnes téměř nepoukázal na nástroj, který je nástrojem par excellence. Par excellence je takzvané opatření dobrovolné ekologie. To existuje něco už eh, takových 20 let. Existuje celá řada příkladů v Evropské unii na nich vidíme, že tento nástroj funguje výborným způsobem. A zpravodaj se také o tom zmínil, že existují regiony, kde to vůbec nefunguje, eh, protože státy vůbec takové programy nenabízejí, nebo je zemědělci neakceptují. Když se podíváme na opatření různých států, tak eh, máme státy, které dělají hodně a eh, státy, které dělají velice málo. Těch je tak 20. A já si myslím, že když hovoříme o zelenějším zemědělství, tak eh, bychom eh, se na to měli podívat eh, takto. My máme typický, typický alpský region, z něhož pocházím. A když chceme tam prosadit tuto myšlenku, o ty věci, o kterých jste hovořil předtím, například zákaz zlomu nebo transferovat to do prvního pilíře jako povinné, povinný screening, tak eh, se už to nemůže zaplatit ve druhém pilíři jakožto dobrovolné opatření. Pak to umře. A to, co řekl zpravodaj, tak existují regiony, eh, kde už na základě historického výpočtu to spadají do prvního pilíře. Ovšem zelené plochy nejsou v prvním pilíři a zemědělci ty ztratí subvence, dotace a vlastně vymřou. Čili vy jste nic pak nedosáhli nebo nedosáhnete, naopak uděláte krok zpět. A proto si myslím, že když se hovoří o zazeleňování ploch, tak bychom se měli podívat na to, co ve členských státech existuje, jaká je výchozí situace. A myslím si, že by to stálo za to zvážit, navýšení eh, v oblasti agrárních programů eh, ve směru dobrovolnosti. Máme celou řadu věcí, které mohou v Evropě sloužit jako best practice a jakým způsobem můžeme udělat zemědělství zelenější. Děkuji. Děkuji. A e, nyní... Tak, herr ordförande, <clears throat> och tack, kommissionären. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jsem nesmírně šťastná, že skutečně na konečně hovoříme o společné zemědělské politiky jakožto o zdroji diskuse nebo mm, diskuze, která se může točit kolem životního prostředí, protože vždycky jsme hovořili o tom, že zemědělství, lesnictví a tak dále, že to je v podstatě pouze zátěž pro naši společnost. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že veliká část řešení problému se právě nachází v této oblasti. To znamená, že bychom mohli vyřešit nejenom evropské, ale i světové problémy. právě díky zemědělcům nebo pracujícím v oblasti lesnictví. My samozřejmě ale potřebujeme, pane komisaři, společnou diskuzi. Musíme se podívat na to, jakým způsobem ty jednotlivé části našich diskuzí mm, mm, bychom mohli propojit, tak abychom viděli určitý ucelený obrázek, určitou mozaiku. Jedna z věcí, která je pro mě nesmírně důležitá, a na kterou často zapomínáme, je um, určité propojení mezi městským obyvatelstvem, městskými oblastmi a venkovem. Víme přece, jak dochází k um, tomu stěhování lidí do, do měst a to všude ve světě. Polovina našich obyvatel žije ve městech v současné době. Ovšem zásadní je, aby vesnice nevymíraly, aby to byly oblasti, ve kterých lidé mohou rovněž vést moderní způsob života. Právě tím bychom mohli, měli bychom bojovat proti tomuto stěhování lidí do města, o tomuto mm, vylitňování venkovských oblastí. Zároveň zde máme zemědělství, které se zaměřuje především na produkci. My produkujeme ovšem každý den nákladáky přepravují tyto potraviny z Benkova na, do měst. Podívej, podívejme se na tom i zde u nás. Co bychom mohli udělat Eh, pro vyřešení této problematiky. Můžete na to odpovědět, pane komisaři? Musíme reagovat i na biologický odpad například. To, co přichází do našich měst, by se mělo nějakým způsobem vrátit na venkov. To je pouze jeden z mnoha příkladů. Mohli bychom z toho hovořit do nekonečna o tom, co se děje, protože vidíme zde tuto, tento oběh, tuto cirkulaci, protože prostě jsme chtěli mít půdu, která je mm, kvalitnější, chceme zároveň ale samozřejmě zachovat eh, vodní zdroje, spodní vody, čisté spodní vody a tak dále. Čili to je rovněž diskuze, kterou bychom měli zahájit. Diskuze, která by byla určitou holistickou diskuzi předtím, než přijmeme nějaké rozhodnutí pouze v jednotlivých oblastech. Děkuji, paní Polsen, Giovanni Levia. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl na eh, pana Potočníka obrátit eh, eh, spíše jako na jednoho komisaře z kolektivu komisařů, než z pohledu tedy jeho portfolia pouze. A protože kolegium komisařů by měli také i řešit otázku rozpočtu věnovaného společné zemědělské politiky, protože to je citlivé téma. V nových finančních výhledech Eh, již určitou dobu eh, pracujeme s určitými dokumenty a vlastně již na začátku se hovořilo o takzvaném non-paper, eh, který i věnoval velké zdroje SZP a nyní ale to, co máme, eh, je ten dopis, který jsme obdrželi od pěti premiérů a mm, který poslali tedy radě a kde se hovoří spíše, že by mělo dojít k tedy k stagnaci tohoto rozpočtu. A já tedy se obracím na pana komisaře, na kolegy Eh, zde eh, je třeba si uvědomit, že SZP je politika, která je stanovena eh, základajícími listinami. Je to politika Evropské unie, tedy jasné, že nemůžeme si představit budoucnost unie bez kontinuální a silné SZP. Dnes SZP Eh, má plnit nové a nové úkoly. A kromě tedy toho, že má zajistit potraviny a eh, bezpečnost tedy eh, potravin pro občany, tak ještě po té politice chceme další věci, jako ochranu životního prostředí. Chceme, aby produkovala veřejné statky, tedy jinými slovy, my požadujeme po ní další úkoly nové výzvy a nelze si tedy představit, že na jedné straně budeme chtít více od zemědělců a na druhé straně eh, budeme vystavovat otevřenější konkurenci, eh, protože mm, zde i rozvojové země eh, čím déle více konkurují a mohou tedy exportovat do Evropy mm, zemědělskou produkci, takže my a na druhé straně přece nemůžeme jim škrtat zdroje této politice. Proto chceme, aby nové finanční výhledy a nový finanční několika letý rámec, aby naplánoval řádné přidělení prostředků. My jsme v našem výboru odsouhlasili to, že nový finanční rámec nemůže vyčlenit méně zdrojů zemědělské politice než to, co teď eh, máme. A druhý aspekt, eh, já vím, že Mám málo času, takže velice stručně. Zde bych se chtěl podívat na vztah mezi zemědělstvím a životním prostředím a výjdu z premisy nebo z toho, co řekl kolega Albert Dess, který jasně řekl, že situace v EU je úplně eh, velice diferencovaná, protože máme země, které nemají ekologická opatření a jiné země, které naopak mají Eh, opatření, velice eh, jaksi eh, vyspělá, kterým třeba věnovali dokonce 40, prostředků. Zde my máme sdělení komise, které hovoří o zazelenění prvního pilíře, o tom greeningu. Náš parlament, a my, to i vyplývá z diskuzí, které vedeme, tak náš parlament hm, nechce komplikovanější systém, ale zjednodušený systém, ale o tom hovoří i komise ve svém sdělení. Takže proč třeba eh, nejít směrem větší eh, eh, harmonizace, tedy větší, homogenější politiky, tedy nějaké tedy alikvotní částky, hm, E, třeba zdrojů, které bychom řekli, ano, ty budou určeny druhému pilíři a e, ty obligatorně se budou používat na ekologii, na životní prostředí. A tak vlastně, abychom odlehčili ten první pilíř a aby všechny státy se musely zavázat, že budou aktivně používat tato opatření. Děkuji, děkuji Giovanni Lavia, pan Reimers a potom eh, další. Děkuji. Jsem eh, také velice potěšena, že jste dnes mezi nás přišel. Nejdříve bych chtěla konstatovat, že je to velice důležité pro zemědělskou i environmentální politiku, že e, svá rozhodnutí činíme na základě skutečností, faktů a ne na základě emocí, které právě vznikají. Je třeba se podívat na to, abychom měli opravdu čisté údaje a abychom z toho pak vyvodili legislativní závěry. Když se podíváme na to, že na jedné straně bychom měli vyrábět stále více potravin a na druhé straně eh, praktikovat ekologii, tak eh, bychom se neměli na to dívat tak, že je to rozpor, ale že bychom to mohli sjednotit. Myslím si, že jestliže budeme v tomto tématu zohledňovat více nové technologie a také více vzdělávání v zemědělství, tak by bylo určitě možné vyvinout takové nástroje, abychom dosáhli pokroku, kdy se půjde bok po boku a ne proti sobě. Co mi leží také na srdci je to, aby se také přestalo eh, hovořit o tom, že velikost eh, je ta míra, podle které se eh, závod posuzuje. Myslím si, že ta velikost závodu a jeho a slučitelnost se životním prostředím to určitě nemá co společného. Spíš je to záležitost ochrany eh, životního prostředí, ochrany zvířat a tak dále. Měli bychom mít eh, především údaje, data, o která bychom se měli opírat. Zemědělství je mezi tím již velice citlivé, co se takovýchto záležitostí týče. Děkuji. Děkuji paní Reimers a nyní Tačána Sardo a potom poslední E, příspěvek e, bude. de Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pokud je o biopaliva, ráda bych položila následující otázku, která je spojená s rovněž se zvyšováním emisí CO2. Co si myslíte o těch cílech 10% a využívání obnovitelných energií v dopravě? Až do roku 2020, to znamená, zda podle mého názoru by to možná mohlo mít eh, opačný dopad, to znamená zvyšování CO2 emisí. Děkuji. Grazie, onorevole Sarbo. Děkuji, paní Sardo. Mm, nyní má slovo paní Delange. Velice stručná otázka na závěr, vážený pane komisaři. Jaký přístup zvolíme? Cukru nebo biče? My všichni chceme najít nějakou situaci, na které bychom vytěšili všichni, to znamená biodiverzita, klimatické změny, zemědělství a tak dále. Ovšem, Jeden způsob je samozřejmě tím, že, budem, že zde budou sankce a že jim vememe zemědělcům platby, pokud nebudou plnit křížová plnění. A další možnost je cestou cukru, nějaké pozitivní záležitosti, kompenzace a tak dále. Co si o tom myslíte, o těchto dvou přístupech, pane komisaři? Děkuji paní Delange eh, a nyní eh, Michel. Děkuji za slovo. Pane předsedo, rád bych vám poděkovala za tuto iniciativu a pozvání pana komisaře mezi nás. Ano, je to důležitý dialog mezi námi, kterým by nám mohl umožnit překonat tento boj, tento boj, o kterém hovoříme, mezi zemědělstvím, Mm, jako takovým a zemědělstvím ekologickým. Myslím, že bychom měli spolupracovat a abyste se projevil jako znalec této oblasti i z hlediska vašich osobních zkušeností. Pokud jde o ekopodmíněnost, to se přetavilo do různých administrativních, zátěže, která je v podstatě do, mm, vůbec nemá nic společného s využíváním v této oblasti nebo, nebo se zemědělcím, zemědělcím jako takovým. Mohl byste nám uvést trošku více příkladů možného využití, pozitivního využití v této oblasti. To znamená, abychom zde měli i politiku určité podpory a nejenom politiku různých omezení a abychom dosáhli stejných kýžených výsledků. Děkuji. Děkuji, Micheli, děkuji všem. Já eh, doufám, že pan komisař Janec eh, Potočník eh, si udělal široký obrázek různých názorů a to, co zajímá různé členy našeho výboru. Děkuji kolegům za příspěvky a nyní samozřejmě máte možnost zareagovat. Prosím, pane komisaři. Thank you. Uh, thank you for, uh, your... Děkuji, děkuji všem za vaše dotazy, příspěvky a zároveň za to, že mám možnost podrobněji, tak volně k tomu něco říci. Sám za sebe možná nejprve určité vysvětlení, pokud jde o environmentální politiky, jakým způsobem na ně nahlížím, to je samozřejmě trošku zjednodušený pohled. Jak jsem se na to díval před tím, než jsem se ujal mého mandátu a jak se na to dívám v současnosti. V Evropské unii je mnoho legislativních aktů, které jsou propojeny se životním prostředím, čili tam skutečně ten, ten, ten, to, to množství zde, nebo teda je to taková, jsou to stabilní legislativní akty, které revidujeme čas od času, ovšem legislativa, která zde je, eh, v, mm, zde k dispozici, tak si myslím, že opravdu se na ní můžeme spolehnout, kromě teda směrnice o půdě, ovšem mm, tam je ta situace jiná, ovšem o tom nebudu hovořit. Jak tato legislativa vznikala? Každá industriální aktivita se prostě vyvíjela svým vlastním způsobem a nikdo nevzal, nebral v potaz ty další okolnosti či oblasti. A najednou jsme zjistili, že nemáme dobrou kvality ovzduší, vody a že musíme něco udělat a proto jsme začali zavádět eh, přísnou environmentální legislativu, která byla mm, založena i na potřeba zlepšení veřejného zdraví a životního prostředí. Čili zjistili jsme, že jsme zašli příliš daleko a pokud to, jsme to chtěli zvrátit, tak jsme zjistili, že ta legislativa byla vlastně kontroverzní. Museli jsme totiž změnit ty stávající struktury a aktivity a některé z nich jsme museli eh, vrátit na tu původní úroveň. A já se snažím o to, aby ta environmentální logika byla do všech aktivit zapojená už od samotného počátku, protože to je zásadní. Je zásadní si uvědomit, že tím pádem zabráníme jednak zásadním velkým problémům do budoucna a zároveň problémům, které jsou propojeny, řekněme, s určitou součástí naše legislativní určitými postihy které v Evropě máme, například eh, vztahy mezi SZP a eh, směrnicí o vodě. To je u nás, eh, to je, plat, to je jedna z platných aktů, které, která by měla za, být zapojena už do roku 2012 a od roku 2015 prostě všechny země musí mít se kvalitou vody. To je zákon, čili pokud to země nebude v otázky, když ať už hovoříme o jaké, jakékoliv oblasti, ať jsou to zemědělské politiky, transport eh, nebo jiné oblasti, pokud nehovoříme o křížovém plnění, tak si myslím, že se dopouštíme veliké chyby, protože za pět let prostě budeme muset monitorovat situaci v členských státech, zjistíme, že členské země neplní a které jsou v rozporu se stávajícím praxí a potom to bude ta situace mnohem komplikovanější, postihy budou bolestivější a já prostě chci zamezit těmto problémům, které již nyní vidím, že nás mohou v budoucnosti potkat. Proto určité integrování těchto politik nebo mainstreaming těchto politik je podle mě vhodné. Já zde nehovořím o tom rozpočtu, či environmentálním rozpočtu. Dáme miliardy na sedmileté období v rámci projektu LIFE, což není nějaký obrovský rozpočet. Já prostě nebojuji za tento environmentální rozpočet, to by bylo špatné. Já si myslím naopak, že bychom měli politiky propojit a prostřednictví a tyto environmentální politiky by nám proto mohly pomoci propojit tyto dva cíle. Čili to je ta filozofie, kterou jsme využili při uvažování o této směrnici. Členské státy, o tom se někteří z vás již zmínili, členské státy nebo některé členské státy prostě provádí některé postupy lépe než jiné. Taková je realita. Ovšem, to, čemu bychom měli věnovat pozornost, a to my všichni, bez ohledu na to, jak ten rozvoj bude do budoucna pokračovat, země, které jsou na tom nejlépe v současnosti, pokud je o využívání druhého pilíře, tak eh, samozřejmě mají pochybnosti o tom, zda by to měli využívat v rámci nebo všechno začne do prvního pilíře. Já si myslím, že ta logika je jednoduchá. Každý zemědělec v Evropské unii prostě je povinen to dělat. Čili pokud já osobně, řekněme si, od vás ode všech vezmu jedno euro, tak budu mít v Evropě 500 milionů eur k dispozici a to už je hezká částka. Čili když to vlastně vybereme od každého zemědělce, který takto funguje, pracuje, protože to bude povinné, tak to zaváží a to prostě není v rozporu s druhým pilířem. Já jsem jasně hovořil o tom, proč potřebujeme posílit tento pilíř, protože ho potřebujeme do budoucna. Zároveň ovšem je důležité, abychom k tomuto kroku přistoupili, protože podle mě se před námi naskytla historická příležitost. Nikdy jsme ještě nebyli tak blízko dosažení tak důležitého cíle. A když se podíváme, my samozřejmě se trošku na to díváme z jiných úhlů, pohledu, biodiverzita, vodní zdroje, biodiverzita prostě trpí Evropě. My zde máme zprávu za rok 2010, tam se hovoří o tom, že prostě přicházíme o tuto biodiverzitu. Proto šéfové vlád se v loňském roce zaváz, za, zavázali k velice striktním cílům. Já si myslím, že tak 4. 5. bych měl k dispozici dokument, který se snaží reagovat na tuto problematiku. Zdá skutečně, chceme mm, tuto oblast oživit, změnit, zvrátit a to stejné bychom mohli říci o vodních zdrojích. To bude prostě jedna z nej, závažnějších problémů budoucnosti. Já jsem byl v pátek v v, v Řecku a víc než 80% vodních zdrojů se tam využívá pro zemědělství. To prostě nemůžeme ignorovat. Netvrdím, že je to špatné či dobré, ovšem to propojení je prostě zásadní a nesmíme na, na to zapomínat. Pane Desi, vy jste se zmínil o jedné věci, kterou podporuji, a to je, aby zemědělci byli na naší straně. Já doufám, že jsem to řekla jasně. My prostě nechceme, aby jsme byli na jedné straně a na druhé straně spektra. Zemědělci to prostě nemůže takto fungovat. A zde musíme velice jasně říci, že si vážíme, nesmírně vážíme jejich práce tím, že nám poskytují potraviny a že si vážíme jejich výsledku práce a nejenom proto, že budeme bojovat za životní prostředí. Ovšem, když víc než eh, polovina půdy je v rukách zemědělců a my se dohodneme na tom, že někdo prostě to bude muset z biodiverzitního hlediska nějakým způsobem řídit, řešit, tak prostě by to měli podle mě udělat spíše farmáři, protože ty už jsou tam. Proto je klíčové, aby nejenom prováděli tu práci, která je důležitá pro nás pro všechny, ale zároveň, že bychom měli zaplatit za plnění této veřej, služby veřejnosti, která by prostě nikdy nemohla být eh, pokryta, kdyby to měl řešit pouze trh. Dále to byl rozpočet eh, v dobách, eh, kdy si musíme utahovat opasky. Já Samozřejmě bohužel ten rozpočet, jaký je, ta diskuze bude jistě problematická, to si nesmíme zastírat. Tato různorodá strategie, kde finanční prostředky se snaží reagovat na mnoho cílů, pokud budeme prostě chtít pokryt všechny ty věci, které chceme pokryt, tak budeme muset uvažovat i o inovačním financování, to je nezbytné. I když jsem byl odpovědný za výzkum a vývoj, i v tom období jsem vždy zdůrazňoval to, že není spravedlivé mm, srovnávat ten rozpočet, pokud jde o RND, to je 5 eh, veřejných prostředků E, zatímco v zemědělství to je, to je 100%, čili to není spravedlivé. My prostě, pokud bychom se rozhodli, že teda zemědělství budeme financovat z evropského rozpočtu, pokud tomu tak nebude, tak prostě to číslo bude vždy zásadní, obrovské, protože ten systém financování je takový, jaký je a to bychom si měli všichni uvědomit. A vy ve vašem výboru především. I když budeme chránit jiné zájmy, tak zde si myslím, že bychom na to neměli zapomínat a hovořit o tom. Dále je to přístup cukru a byče, mm, paní Esterel a pana Hauslinka. Tento, tato politika navazuje na to, o čem jsem se zmínil na začátku mé prezentace, když se budeme snažit o více integrace, tak to bude spíše ta politika cukru, než pokud bychom chtěli implementovat environmentální legislativu přímo. Například zde máme několik zemí, které mají problémy s implementací, s realizace směrnice o nitrátech. Ovšem, to je prostě stejný stejná legislativa jako jiná legislativa, takže se musí plnit. Prostě se musíme snažit o nějaké předjímání té situace, uvažovat už předem o těch důsledcích. No, si myslím, že potom teda ta, ta politika, která by byla přísnější politikou, by byla k užitku nás všech. Dále to byla otázka výzkumu, vývoje. Když jsem zodpovědný za sedmý rámcový program usilovali jsme o to, aby ta politika byla propojená se všemi oblastmi. Byla zde jedna environmentální složka, která byla důležitá, byl to jeden z deseti pilířů a ovšem většina výzkumu probíhala právě v oblasti transportu materiálu a tak dále, technologii. Já jsem bojoval za bioekonomiku založenou na znalostech, čili mít více vědomostí, využívat je lépe do budoucna, to si myslím, že je zásadní. Pan Bové. Ano, pan Bové. Omlouvám se za výslovnost. Ano, aby, zde, aby mezi vás přicházelo více komisařů. Já nejsem proti v zásadě. Ovšem, já se snažím a to myslím, že funguje bilaterálně s komisaři, se kterým spolupracuje s panem Čološem. Neustále jsme ve spojení. To, to, že jsme například my tři podepsali společný dopis, to znamená, že v komisi Eh, prostě mm, ne, netvrdím, že se shodneme úplně na všem, všem jsme schopni vytvořit určité porozumění mezi všemi třemi oblastmi. A já věřím to, že mm, možná více různorodých pohledů je mimo radu než na půdě rady. Ano, dále obchodní dohody, VTO, důležitý prvek, s tím souhlasím. a to i v kontextu jednání Mercosuru. Já jsem vždy bojoval z, za dohody o volném obchodě, které byly udržitelné pro všechny strany v tomto ohledu. Spolupracuji s komisařem Deguchtem, Čološem, pokud jde o mm, udržitelnost, eh, analýzy dopadu a tak dále. Tam jsme mm, eh, to měli k dispozici všech těch dohod, to je práce, na které neustále ještě, to je oblast, na které pracujeme, čili tam nemohu říci více, ovšem souhlasím s vámi, že se to musíme věnovat. Eh, dále ochrana příjmu našich zemědělců, samozřejmě myslím, že to byl pan Kupola Santos, dovolím si to vyslovit. Já s vámi souhlasím, to je rovněž problematika, která by měla být součástí našeho hodnocení. Dále jsou to dobrovolné environmentální opatření, Pokud je výsledkem legislativa, my zde budeme mít teda legislativu, která pokrývá vodní zdroje, nitráty a tak dále. Máte-li takovou legislativu k dispozici, tak poté to ne, ne, nebude otázka toho, zda to um, řešíte dobrovolně, prostě to bude povinné. A my zde navrhujeme určitou kompenzaci v platbách předem, tak aby prostě jsme se nedostali k těm problémům, které bychom poté museli řešit nějakými <clears throat> legislativní postupy, které vyplývají se smlouvy. Samozřejmě. Já v zásadě nikdy nejsem proti dobrovolnému přístupu v žádné oblasti, ovšem zde máme příležitost toho, kde dobrovolný přístup nás v podstatě dostala do situace, kde mnoho členských států to neplní řádným způsobem a proto bychom to měli povýšit na povinnou úroveň. Pani Olson, já myslím, že váš příspěvek je opravdu úžasný. Udržet naše občany na venkově, to je pro mě rovněž zásadní věc a ještě jedna záležitost, která mě rovněž leží na srdci a o které jste se zmínila. To je mm, to asi 179 kilo ročně na občana, to znamená půl kila denně vyhazujeme potravin, to znamená, ano, využíváme ty energie pro, na produkci a tak dále. Na, nakonec v podstatě musíme využít další energii pro recyklaci. Zde, pokud jde o tento odpad, tam bychom, tam nás čeká ještě hodně práce, potřebujeme holistický přístup napříč spektrem a o to se snažím ve všech politikách. Mimochodem, dnešní diskuze je součástí tohoto přístupu, protože já myslím, že je to součást stejného obrázku. Pane Lavio, číslo 24. Vy jste se zmínil o rozpočtu, tam jsem se vyjádřila asi jasně. Čili já bych chtěla, abyste my samozřejmě, abyste pochopil to, že ta diskuze ohledně financování bude ještě velice dynamická, že to nebereme za bernou minci. Já si myslím, že prostě o ozeleňování ZP je silným argumentem pro udržení, udržení silného rozpočtu. To je podle mého názoru argument, který by vám mohl rovněž přispět, protože akceptace veřejnosti mm, a to, jakým způsobem se dívají na ZP, to si myslím, že je opravdu, ta akceptace je eh, vysoká. Technologie, školení, data, vzdělávání, to jsou tři magická slova, na které někdy zapomínáme, například eh, vzdělávání, občas podceňujeme to, o kolik přicházíme, právě protože nemáme ty mm, řádné dovednosti a znalosti na potřebné úrovni. Další dotaz se dotýkal biopaliv. Jistě víte, otázka biopaliv. A nemohu říct, že zde nemáme cíle, prostě cíle máme. Diskuze, která probíhala i v rámci eh, předchozí komise, já jsem bojoval za druhou i třetí generaci biopaliv. Já jsem věděl už tenkrát, že ta první generace biopaliv prostě tam musíte být opatrní. Udržitelnost biopaliv je podle mého názoru zásadní. Čili jak budeme pokračovat do budoucna? Myslím, že v roce 2012 bychom měli na půdě komise revidovat stav a prodiskutovat si budoucí vývoj. Čili zatím nevím, ovšem pro mě tento přístup k biopalivům je součástí široké logiky udržitelnosti, bude to zahrnovat mnoho elementů a poté po jejich zhodnocení se rozhodneme o cestě do budoucna. Biopaliva si myslím, by mohly hrát důležitou roli do budoucna. Ovšem, jak už jsem se o tom zmínil, udržitelnost je právě to kritérium, na základě kterého bychom je měli hodnotit. To si myslím, že tím jsem vyčerpal otázky. Myslím, že pane Danto, já si myslím, že jsem implicitně odpověděl i na vaši otázku. Opravdu si myslím, že je zde veliká příležitost udělat něco, co by mělo pozitivní výsledek pro vás i pro mě a proto vám uh, nabízím tuto pomocnou ruku a budu velice rád, pokud ji přijmete. Děkuji. Grazie, grazie davvero. Děkuji, děkuji milí komisaři Potočníku nejenom děkuji za to, co jste řekl, ale i za to, jak jste to řekl a e, že jste tak citlivý vůči zemědělství. Eh, protože před námi stojí velice komplikované výzvy, které si vyžadují úsilí ode všech. A především děkuji, že jste vůbec přišel k nám na výbor pro zemědělství a že eh, jste sem přišel, nebo že jsi sem přišel tedy předložit vlastní názor na zemědělství a náš výbor eh, bude mít zprávu z vlastní iniciativy právě bude se to týkat Eh, plítvání s potravinami. Eh, a takže děkuji skutečně ještě jednou. A milí kolegové, teď jenom minutku, eh, abych mohl se rozloučit s panem komisařem a potom hned budeme pokračovat, protože máme velice nabitý program. Děkuji všem.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 budeme pokračovat eh, z body 4 a 5 programu, samozřejmě eh, dohromady. Jsou to systémy kvality, vztahující se na zemědělské produkty a změna nařízení Rady 1234 z roku 2007, pokud jde o normy pro uvádění na trh. Spravodajka paní Garcia Perez dnes představí návrh zprávy k těmto dvou legislativním návrhům které jsou součástí takzvaného balíčku jakosti. Jde o jednu z nejvýznamnějších agent, kterou řeší náš výbor v novém legislativním kontextu Lisabonské smlouvy. Tudíž musíme věnovat tomuto maximální péči, aby náš výbor vyslal silný koherentní signál, který je nezbytný pro vyjednávání s radou. Spravodajka Garcia Perez Eh, eh, poskytla řadu vysvětlení k eh, řadě částí pasáží legislativního návrhu i tedy ohájila práva parlamentu, pokud jde o kontrolu prováděcích pravomocí komise a také tam zavedla nové věci, jako jsou výrobky horského zemědělství a já dám slovo zpravodajky, která bude hovořit eh, zde i eh, s eh, před zástupci komise, což máme ze zástupce pana Verstejlena. A i termín pro mm, pozměňovací návrhy připomínám, že je 3. květen 2011 poledne a hlasovat se bude 20. června v našem výboru. Takže 3. květen, návrhy a hlasování 20 červen. Takže nejprve dám slovo paní zpravodajce Garci Perez. Prosím. Děkuji, pane předsedo. To není vlastně poprvé, kdy ve výboru diskutujeme o takzvaném balíčku jakosti. Již jsme vedli první výměnu názorů o návrhu komise a toto je vlastně první příležitost, kdy můžeme diskutovat o návrhu zprávy který přijmeme poté. E, tak, jak jsme již hovořili dříve, mám za to, že návrh komise má za cíl eh, posílit eh, a zjednodušit stávající systém, je návrhem pozitivním, který zohledňuje celou řadu otázek, eh, které náš parlament již předložil ve zprávě kolegy Scotty, ale potom jsou tam další nové aspekty, o kterých se ještě nehovořilo a které podle nás tam by měly být. Pokud jde o zprávu, my jsme díky tomu měli možnost se několikrát sejít, jak s komisí, tak i s radou, tak i se sektorem, kterého se to týká, tak abychom předložili návrh vyvážený eh, s tím, že hlavním cílem je posílit systém jakosti, ale také i Zároveň je, podle mě je možné tam dát některé nové aspekty, se kterými nepočítal návrh komise. A eh, tudíž dnešní zpráva, kterou tady předkládám, by měla především podpořit zjednodušení stávajících režimů i by měla eh, přidávat nové údaje, nové údaje týkající se jakosti i proto, aby ta produkce v Evropě byla lepší. Všichni souhlasíme s tím, že normy, mm, eh, tedy jakosti, které musí splňovat eh, naši zemědělci, to je přidaná hodnota našeho zemědělství a mělo by to být obecně eh, prosazováno právě proto, abychom propagovali více naše výrobky, jak pro vnitřní evropskou spotřebu, tak i v zahraničí. Takže říkám, je to taková přidaná hodnota pro naši mm, produkci. v rámci těch různých pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, tak my, já budu hovořit pouze o těch nejvýznamnějších a eh, o kterých jsme již také i hovořili v našem výboru. Pokud jde o ty e, tradiční eh, speciality, zaručené speciality, tak my si myslíme, že by to mělo být i aplikováno na, na zpracované výrobky. Za prvé tradiční metody e, zemědělské produkce, to by se nemělo omezovat na konkrétní geografickou oblast a mělo by to e, znamenat, že ty výrobky e, jsou určitou přidanou hodnotu, pokud jde o zemědělské metody ty zemědělské postupy, tak aby, co si myslím, že zcela dobře splňuje cíl tohoto návrhu, jde tedy, aby tam byly i tedy nespracované výrobky. Dále, pokud jde o druhou hlavu, takže je to především článek 5, zde souhlasíme s definicí, ale nicméně navrhujeme sem zahrnout definici výrobních kroků, a to do článku 3. Eh, tak, abychom měli jasnou interpretaci, protože pokud by to tam nebylo, pokud tato koncepce výrobních roků by tam nebyla, vedlo by to k rozdílným interpretacím. Článek 12, odstavec 3. Zde navrhujeme, aby existoval eh, aby mm, to označení bylo obligatorní pouze pro komunitární výrobky s tím, že jsou to výrobky, které již obsahují tedy chráněné označení původu nebo, eh, eh, eh, nebo chráně, chráněné označení původu. Takže podle nás je třeba, aby každá ta informace pro evropského spotřebitele byla užitečná, ale nejenom pro evropské, ale i jiné spotřebitele. A potom si myslíme, že i mm, tedy CHOP a CHZP by měly mít společnou e, registraci a e, s, e, měly mm, by tedy projít stejným registračním postupem a ne vyplývat to z nějakých bilaterálních smluv. Dále i do, eh, pokud je o hlavu čtyřich. Zde chceme, aby SOT eh, zahrnoval nové dobrovolně vyhrazené údaje, včetně produktů horského zemědělství. Také chceme, aby i návrh nařízení pracoval se systémem eh, o dobrovolné označování hovězího masa. Pokud jde o horské produkty, to je otázka, o které jsme diskutovali již několikrát a i ve zprávě Skota zde mm, jsme zaznamenali velkou podporu v našem výboru a tak bychom rádi také produkty horského zemědělství viděli zde v tomto nařízení o jakosti. Teď pokud jde o e, tedy e, e, HOP a HZO, takže my si myslíme, že zde v tomto Eh, eh, zde eh, tedy to dobrovolné označování jako produkty horského zemědělství, to je vlastně taková nadstavba další úroveň označování, ale myslíme si, že všechno by to mělo zůstat v jednotném SOT. Samozřejmě víme, že to dobrovolné označování je trochu něco jiného než HOP a HZO, ale a stejně tak v hlavě 5 eh, chceme zahrnout odstavec o používání ingrediencí, tedy přísad, složek. My si myslíme, že komise by měla provést nějakou studii právě, aby i eh, zdali tedy by bylo vhodné sem dát i ty přísady, ale my jsme, si myslíme, že ano. Dále, na druhé straně, další otázka, která je podle nás významná, a to chce i průmysl, i sektor, a i řada kolegů ve výboru to podporuje, to je role těch dobrovolných organizací, výrobců, producentů. Nařízení by mělo stanovit různé nástroje, které by umožnily, že ty skupiny producentů budou mít určitou roli, eh, pokud jde o produkci uváděnou na trh ve, ve smyslu článku 48 odstavec 3. Zde navrhujeme eh, stanovit určitou hůtu eh, pro ty konzultace. Mm, pokud nedošlo k tedy k dohodě, tak bude tam platit určitá, eh, určitý termín. Jde o to, aby ty organizace producentů mohly se více vyjadřovat, aby byly konzultováni, protože vím, že mm, to mm, my aspoň my to tak vnímáme, to producenti samotní chtějí. Návrh, náš návrh eh, právě ten eh, hovoří o těchto systémech a my si myslíme, že to nebude v rozporu s hospodářskou soutěží na vnitřním trhu, ani to nebude překážkou pro nové operátory na trhu, ani to negativně neovlivní malé producenty. A e, pokud toto se bude oznamovat na komisi, tak e, komise bude e, moci kdykoliv od, vzít zpět rozhodnutí členských států. My si myslíme, že organizace producentů by měly mít nějaký nástroj, měly by mít eh, nějakou možnost kontroly. Samozřejmě víme, že eh, bez toho, že to nesmí být na úkor malých producentů. Proto jsme chtěli, aby aspoň ten náš pozměňovací návrh jasně toto říká, že jaká má být role těchto organizací, kterou by, role, kterou by měly mít, pokud je o kontroly objemu a jakou kontrolu by měly mít členské státy a Evropská komise také, jakou by měla mít kontrolu. Jak říkám, to jsou ty nejvýznamnější otázky, které vyplývají z toho našeho návrhu mm, k eh, nařízení o jakosti. Je to zcela v souladu eh, s, eh, s tím, co chce dané odvětví, aspoň podle toho, co jsme slyšeli od našich kolegů i zde ve výboru. Ti s tím souhlasím i pokud jde tedy o ty obchodní normy, tak já myslím, že všem nám je jasné, že toto nařízení eh, je eh, nutné pro účely provádění Lisabonské smlouvy. Je třeba tedy aplikovat standardní normy obchodování pro ty produkty, které nemají specifické normy. My zde v tomto nařízení jsme i zakomponovali e, ty vyhrazené údaje. Myslíme si, že e, normy obchodování jsou užitečné a i podle jednání, které jsme vedli zde a vedli s komisí, tak e, mm, komise nehodlá nějakým způsobem rušit ty normy, ani nechce, aby nějak dále se množily, ale myslíme si, že je třeba, aby zde existovala dobrá koordinace, aby Evropský parlament mohl hrát svoji roli tak, jak má a já doufám, že se úspěšně dohodneme na nařízení. A závěrem bych ráda věděla nebo znala názor kolegů, co k tomu chtějí říci. A jak jsem začala? Začala jsem takže tato zpráva má být vyvážená, samozřejmě. My chceme na jedné straně posílit systémy jakosti, abychom se eh, přizpůsobili novým potřebám této doby, ale na druhé straně bych chtěla, aby kolegové eh, nějakým způsobem se snažili přispět s tím, ale aby měli na mysli, že chceme mít silný systém a ne, abychom naopak rozmělnili ten stávající systém eh, jakosti a na tomto základě ráda povedu dialog s kolegy a já doufám, že naše práce bude produktivní a mm, ráda si tedy vyslechnu teď, eh, co k tomu kolegové mají co říci. Molto bene, gra- Výborně, děkuji. A e, nyní dáme, nyní zahájíme hned diskuzi Herbert Hoffman a potom Schmidt. E, Srdečně děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajce za dosud vykonanou práci. Myslím si, že je to tak, když se podívám na tu zprávu, tak e, to také se zohledněním toho, co právě řekla eh, zpravodajka. My za EPP s tím můžeme v podstatě souhlasit a je to také po dohodě s kolegy z naší frakce. Jde o to, abychom o tom přesněji ještě hovořili a přesněji to vyjádřili. Nejrychle projdu to nejdůležitější, ty nejdůležitější body. Myslím si, že když to bude jednoduché, tak s tím nebude mít problém. Myslím si, že ten přístup, který přichází také ze strany komise, že se doby zkrátí, to můžeme vítat, uvítat. Především, co se týče eh, takových těch postupů v jednotlivých státek, tak celá řada označení eh, bojuje dlouhá léta o e, uznání a také jsou různé lhůty, nárokované lhůty. Jsou tady určité státy, které jsou také proti tomu chráněnému označení a ta doba všechno je velice komplikované. Ústředním tématem, spíš to bude předmětem diskuze s komisí, a to je to, o čem se zpravodajka také zmínila, je otázka, jakým způsobem eh, se dá zvládnout ta nabídka, které ochranné organizace, organizace producentů do toho mají být také zapojeny a tak dále. Pro mě je jasná skutečnost, že eh, může existovat něco takového jako ta nabídka. Ovšem, Nechceme v žádném případě také podání veřejné žaloby nějakým způsobem spochybňovat. Jestliže ochranné konzorcium má e, nějaké možnosti, tak musí existovat přístup všem producentům k označení. To musí být nejdůležitějším principem. To znamená, to je to původní označení per se. Ale řekl jsem, že základní a nejdůležitější je, abychom našli eh, fundamentální řešení, aby ochraná konzorcia a také organizace producentů mohly regulovat trh. Znač, celá řada značek označení původu ukazuje, že právě tam, kde se to přesně stanovuje, že se produkt jako produkt vyrábí s označením, stává se, že produkty jsou velice podobné a že se dají na trhu zaměnit. A soukromý producent eh, je v popředí, ale potřebitel ten se dostává do pozadí. A to například prosciutto di Parma nebo parmezán a tak dále, tak eh, nás nezajímá producent. Nás eh, zajímá to označení, jestli je to parmská šunka nebo kamamber eh, nebo cokoliv jiného. A tu skutečnost využívají také obchodní řetězce a tlačí ceny dolů. Takže proto musíme také organizacím producentů a ochranným konzorcím věnovat větší pozornost a dát jim větší pravomoci. Eh, co se týče horských oblastí, tak zde jsme proto, aby byly více chráněny. Mm, eh, přístup zpravodajky eh, v tomto směru pokládám za správný. A také bychom měli to označení horský skutečně chránit Měli bychom vytvořit nějaký, eh, nějaké poukázání na to, upozornění, že to pochází z hor, ale dejme tomu eh, mléko z hor nebo sír z hor a šunka z hor eh, mm, se tak označují, ale například nesplňují předpoklady, čili to slovo horský nebo z hor musíme také chránit. Ten produkt, který toto označení nese, musí také z hor pocházet ještě ten, eh, to, co sleduje komise, tento přístup pokládám za správný. Eh, ochrana tohoto označení eh, v mezinárodním měřítku je bohužel daleko slabší. Měli bychom vůbec, nemáme žádné mezinárodní označení, to se velice často falšuje, velice často se to padělá. dělá označení tradičního výrobku Eh, nebo označení pro nespracované produkty, tak eh, s tím v podstatě souhlasím. Můžeme se rozhodnout, eh, pro které produkty je to skutečně zajímavé. Existují na trhu takové produkty, kde takové označení by bylo třeba, to znamená čerstvý produkt nebo nespracovaný, tepelně opracovaný nebo neopracovaný výrobek. Myslím si, tam, kde je to možné, kde je to přípustné, tak bychom to měli také ponechat. Děkuji questo importante intervento. Děkujeme, pan Dolpan, za tuto velice zajímavou a důležitou záležitost. Rovněž zde máme zastoupenou radu, máme zde i zástupce speciálního výboru pro zemědělství a děkujeme maďarskému předsednictví za to, že mezi námi. Pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Budu se snažit o stručnost, protože si myslím, že v rámci tohoto dosie, které není ničím novým v našem výboru, jsme se docela dohodli, není to nic nového pro nás, pokud jde o jakost. Je to zpráva, která skutečně si zaslouží veliký obdiv. Děkuji zpravodajce za práci, kterou odvedla. Mm, několika bodů ovšem bychom se měli ještě zamyslet, pokud jde o řízení dodávek, role producentských skupin, jakou by mohli hrát v rámci dodávek, v rámci dodavatelského řetězce. Je zde určitá nedostatečná flexibilita či pružnost, který ze strany jednotlivých členských států. Tam si myslím, že ještě by mohlo dojít k určitému riziku vytvoření systému, který by možná nepřinesl ty výsledky, které očekáváme. Pokud jde o horské produkty, horské zemědělství, to s tím souhlasíme. Mělo by to být opravdu samostatnou kategorii a zároveň si myslím, že u, u u e, ostrovů bychom se mohli věnovat. Stejné problematice komise by se na to měla podívat naléhavě. Dále chceme, aby nespracované produkty byly v rámci TSG režimu rovněž začleněny. To podporujeme. Méně již podporujeme 37. Tam se volá potom, aby komise přišla s legislativním návrhem po tříletém provozu této problematiky. My samozřejmě čekáme jako hlavní tak to, že to bude neformálně že zjednodušené, čili to, že zde volají po mm, zhodnocení po třech letech, to je možná trošku předběžné, asi spíše by byla lepší určitá studie, podívat se na to, zda vůbec legislativní návrh budeme potřebovat v tomto ohledu po třech letech. Pokud jde o příjmy, marketing, označování a tak dále, tam si myslím, to bylo vlastně v tom původním návrhu komise, to si myslím, že si zaslouží pozornost. Já jsem ze Skotska, proto mě velice zajímá to, aby eh, ty aby tam bylo i geografické označení, protože některé členské státy prostě nejsou tak jednolité jako jiné členské státy, to je jasné. Ovšem, pokud jde o celkové zaměření této zprávy, tak eh, s tím souhlasíme a těším se na setkání stínových zpravodajů ve středu. Děkujeme, pane Šmite. Paní Reines a poté další pan kolega. Děkuji. Ano, mnohé již bylo řečeno a správně. Co mě leží nyní na srdci, je to, abychom, eh, když děláme ještě nějaké úpravy, tak by měly být eh, pokud možno dobrovolné. Týká se to například toho eh, zeměpisného označení původu. Když něco má takový výrobek, poskytuje výrobci určitou výhodu, protože když, dejme tomu, máme hodně výrobku, tak už nemá potom žádnou charakteristiku, kterým by se od ostatních odlišoval. Nebo eh, potom evropské označení jako logo. Eh, toto logo není známé příliš mezi občany. A pak eh, bychom se měli rozhodnout buď, že by tam bylo logo a pak označení, Eh, možná i obojí, aby to zvýšilo povědomí u občanů. Eh, když používáme, dejme tomu nějaké logo a občané nevědí vůbec, eh, co, co, co znamená, tak se nemusíme o to snažit, protože potom to zvýhodnění v prodeji neexistuje. Čili měli bychom se rozhodnout buď logo nebo jméno. Děkuji. Děkujeme. Poprosím pana Giancarla a poté pan Dole. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych rád eh, poděkoval paní Perezové za její zprávu. Souhlasím se stínovými zpravodaji, že je to opravdu velice kvalitní dokument. Pan Dorfman se zmínil o důležitosti celého tohoto režimu, který je mm, zásadní nejenom pro tu přidanou hodnotu, kvalitu a tak dále pro naše spotřebitele, ale právě protože to pomáhá v těch konkrétních oblastech, ve kterých vidíme pozitivní eh, přínos. Zároveň pokud jde o TSG, jsem rád, že se to se podporuje, to by mělo podpořit, to by mělo pomoci i skupinám výrobců. Já jsem rovněž nesmírně rád, že zde máme, za, že se zde navrhuje ten režim eh, řízení produkce. Ovšem mm, některé body požadují ještě trochu z, eh, objasnit, pokud jde o mm, otázky PDO, mm, intelektuální nebo duševního vlastnictví a tak dále. O tom už se někteří kolegové zmínili. Dále je to ten vhodný systém využívání PDR pro zpracované produkty. To je záležitost, eh, které, na kterou nesmíme zapomínat. Zároveň bychom měli se měli věnovat eh, skupinám spotřebitelů. V této oblasti jestli zde, ještě předvládá několik nejasností, které musíme eh, zlepšit a na závěr bych rád poděkoval ještě jednou paní zpravodajce. Děkujeme, pan Josef Bové má slovo. Ano. Já rovněž, pane předsedo, bych rád poděkoval paní zpravodajce. Mám pocit, že skutečně je zde mnoho pozitivních záležitostí v jejím textu. Potvrzení, ano, Mm, to znamená, že ty dvě oblasti AOP, IGP nespojujeme, že budeme mít jeden výbor, pokud je o homologizaci, že ta přidaná hodnota je velice důležitá, mm, pokud jde o ty národní produkty, já si myslím, že to je velice důležité, to znamená to specifické zpracování, dále, že jsou to agroekologické záležitosti, které jsou nesmírně důležité při označování, zeměpisném označování. Ano, Zároveň na úrovni mezinárodního obchodování je to velice důležité, například pokud jde o prosazování, označování původu. To si myslím, že, bude, že by byla veliký konflikt především s Spojenými státy s ohledem na tzv. ochranné známky, trademark, to je velice důležité. Prostě Evropa musí velice jasně říci zde v Evropském parlamentu, že jim nesmíme ustoupit, že musíme opravdu postupovat velice zásadně pokud jde o označování kvality, tak to prostě tam nejde pouze o mm, evropské mm, hranice. Musíme si uvědomit, že to celosvětového hlediska zásadní. A dále několik aspektů, ve kterých trochu, řekněme, nesouhlasím pokud jde o zjednodušení celých postupů. Já to sice chápu, zjednodušení postupů ovšem by mohlo sebou přinést i snížení určitých kritérií, které um, dodržují tu kvalitu nebo které umožňují označení touto značkou kvality, to znamená homologizace, opravdu detailní postup. Pokud to totiž zjednodušíme příliš, tak penalizujeme celou tu značku kvality a to si myslím, že musíme postupovat velice opatrně. Poslední drobná záležitost, malé farmy, malí podnikatelé. Ano, uvědomujeme si problémy, mm, které mají malí podnikatele v této oblasti, ovšem v textu je v úvodním ustanovení, to je zakotveno, ovšem pokud jde o návrh nařízení, tak tam už se o tom nehovoří. Čili ten Vidíme zde dobrý úmysl, ovšem asi by to mělo být zapojeno do celkového návrhu nařízení, aby to bylo lepším způsobem přizpůsobeno. Samozřejmě, že můžeme hovořit i o normách, o adaptovaných přizpůsobených normách, především pokud jde o neobchodní záležitosti kde je systém založen příliš na industriálním mm, systému a nebere v potaz různorodost eh, produkce, to, když budeme normalizovat nebo standardizovat, řekněme pouze na industriálním základě, tak budeme marginalizovat některé producenty, kteří prostě by do tohoto celého rámce nezapadli. To je věc, na kterou nesmíme zapomínat, ale jinak opravdu blahopřeji, je to skvělá zpráva. Děkujeme. A nyní pan Mato. Merci. Děkuji za slovo. Rád bych poděkoval zpravodajce, která opravdu mm, pracovala velice mm, kvalitně, zapojila na všechny, které zajímá tato oblast. Ke všemu, což bylo řečeno, první záležitost, pokud jde o kvalitu, o jakost, já si myslím, že je důležité se, za, se věnovat i možné spolupráci mezi členským státem a komisí, v případě, že by došlo k nějaké uzorpaci nebo řekněme, mm, pokud jde o využívání této značky kvality, protože pokud dojde k nějakému mm, problému v jedné zemi, tak je to velice obtížné, aby řekněme v, z toho trestního nebo trestním způsobem mohlo dojít k nějakému postihu. A druhý text, ten návrh, který by měl eh, upravovat eh, normy pro uvádění na trh, eh, tam si myslím, že je několik bodů, které jsou trošku Mm, obtížné a které v podstatě jdou proti tomu, co už poslední dva roky zde bráníme. Návrh textu, podle mého názoru, vidím zde tři body, kde ten návrh těchto norem není vhodný. Já si myslím, že to není dostatečně koherentní s tím evropským e, systémem, tak aby jsme byli schopni mít dostatečné normy, pokud je o uvádění na trh v Evropské unii, protože my samozřejmě zde máme um, normy, které jsou ehm, mnohem, důleží, mnohem závažnější než to, co máme v rámci kodex Alimentarius. Velice často, ehm, bohužel, tyto normy nedodržujeme, když se k nám dostávají produkty z třetích zemí. To znamená, že v podstatě by se to produkty mohly dostat do Evropy v budoucnosti a to jistě není v našem zájmu. A dále jsou to normy, které v podstatě tímto způsobem eh, by zrušili všechny ty přísnější normy, které jsme měli k dispozici v minulosti, především u těch produktů, u kterých eh, bychom mohli využívat tuto značku kvality. Samozřejmě, že eh, si myslím, že by to uvnitř mohlo znamenat určité problémy kvality um, ze strany oficiálních orgánů. I v této oblasti si myslím, že bychom, že bychom měli požadovat ještě objasnění. Děkuji. Děkujeme, pane Danten, a nyní poprosíme ještě pana Stefana. Děkuji. Je jasné, že eh, politika jakosti s novým komisařem zažila velkou změnu ve srovnáním s předchůdkyní, což nás musí naplnit spokojeností. A e, je to velice pozitivní návrh, e, e, protože Samozřejmě především nám šlo tedy o tu definici geografického označování a to, s čím jsme teď spokojeni. A potom i zde i původně byl zájem vytvořit různé úrovně ochrany, první a druhou úroveň ochrany. Takže my jsme spokojeni s návrhem paní zpravodajky, je vynikající, která v podstatě zohledňuje i co leží, to, co leží na srdci producentům a vůbec eh, španělské delegaci PP. E a dále znovu zavedení definice eh, označení původu nejenom pro samotnou produkci, ale i pro zpracované eh, eh, výrobky. Já myslím, že to je zásadní, to je velký úspěch. A také i pokud jde o tu horskou produkci, také to je eh, velice důležité pro ty různá zvláštní teritoria. A dále ta možnost vypustit to, že eh, i producenti ze třetích zemí by mohli využívat symboly a eh, mm, mm, tyto údaje, které používá Unie. Zde možná mm, by bylo potřeba eh, zavést větší tedy kontrolní mechanismy v návrhu. To je něco, co pořád nám, nám ještě vadí, takže k tomu předložíme pozměňovací návrh. Dále také chceme zdůraznit, že tady chybí specifický režim pro integrovanou produkci. To je něco, co sektor také chce již dlouhou dobu a to eh, bude znamenat velkou přidanou hodnotu pro evropskou produkci. Dále normy obchodování. Zde jenom bych chtěl říci, že Evropská komise tvrdí, že jejím záměrem do budoucna je posílit obchodovací normy a že eh, na to se použijí tedy delegované akty, což může být dvojsečná zbraň podle nás. My již máme zkušenosti třeba s ovocem a zeleninou a eh, nakonec to všechno vedlo vlastně k oslabení tohoto sektoru, tak já to tady eh, avizuji předem pozor na toto téma. Děkuji. Výborně, děkuji, pane Matos, Stefan Lefol a potom James Nicholson. Dobrý den, já bych chtěl poděkovat zpravodajce a děkuji za její zprávu a souhlasím především s Michelem Dantenem, pokud jde o tu regulaci, ale já bych zdůraznil dvě věci. Za prvé mezinárodní Eh, scéna a že je třeba eh, velice eh, silně obhajovat naše mm, výrobky v těch různých vyjednáváních, které mm, probíhají a je třeba jasně tam deklarovat, že naší strategií je jakost, protože my v podstatě máme jedno, jedno a půlkrát větší přidanou hodnotu, kterou vytváříme na naší zemědělské produkci. A to je právě díky té jakosti. A to je třeba jasně prosazovat vehementně a odhodlaně. Za druhé, co se zde navrhuje? Je to otázka organizace producentů. Samozřejmě e, i e, ta značka kvality je spojena s tím, jak jsou producenti organizováni. Tady je třeba se nad tím zamyslet, protože když má jít o kvalitní produkci, tak to nejenom, že to chce tedy trh. Ono je to těžké třeba potom se adaptovat, mít tedy eh, zpracované kvalitní výrobky a určitou úroveň produkce. No, to musí být dobře zorganizováno a proto zatím musí stát i organizace producentů, aby měli pod kontrolou tu kvalitu. Takže to eh, je třeba promyslet a já s tím zcela souhlasím a jsem, a jsem proto, abychom právě tuto línii, ještě tyto aspekty ve zprávě posílili. Pan předseda, děkuji Stefane, nyní James Nicholson a potom Mária McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný. Já také vítám zprávu a tu příležitost a děkuji zpravodajce za zprávu. Jsem názoru, že eh, je třeba dát pozor na to, abychom věci neskomplikovali. Eh, je třeba eh, věci spíš zjednodušovat. Jednoduchost to je to, ten způsob, jak celou situaci vyřešit i pro spotřebitele, protože spotřebitel je zavalen informacemi a není často vůbec schopen se v tom vyznat a nějak to vstřebat. Původ. To často byl problém, o kterém hodně jsme diskutovali již ve výboru a mm, z řady úhlů pohledu. Já osobně jsem názoru, že Eh, musíme si dát pozor na to, abychom eh, příliš tedy ne, ne to břemeno jaksi nepřehnali a eh, mm, potraviny ze, ze třetích zemí, to je to, co musíme především řešit, tedy když třeba dovážíme maso, hůvězí, kuřecí z Mercosuru a podobně, to ano. A já se s velkým zájmem jsem si poslechla, mm, s velkým pochopením jsem si eh, vyslechl problémy tedy těch různých regionů a to bude velký problém, horské regiony a mm, to bude muset řešit do budoucna takovéto oblasti, protože řada rozhodnutí, které přijímáme teď, eh, třeba i já, když jsem pracoval na eh, tedy své zprávě, tak velké nebezpečí je, že ti, kteří se snaží tvrdě pracovat a přežít vůbec v horských oblastech, tak potom naše ty různé předpisy by, je, eh, by jim zabránili vůbec konkurovat a nemohli by podnikat. Takže to budeme muset vyřešit. A eh, samozřejmě HOP, eh, HZO, to je něco, co můžeme využít, abychom chránili tu jejich produkci. A pokud je o mě samotného, tak eh, eh, aspoň nás eh, máme to ponaučení z minulých desetiletí, že ano, v Evropě máme vysoký standard a spotřebitel chce a očekává, že budeme produkovat kvalitní produkci podle určitého standardu, budeme ji kontrolovat. Ale musím říct, já hm, jsem si vyslechl komisi a i radu a oni nehovoří o e, tom, že ty potraviny ze třetích zemí by měly být podle stejných standardů. Hovoří o, pod, o podobných standardech, ale přece to je velký eh, semantický rozdíl mezi tím, co je stejné a podobné. A já myslím, že to by měl být stejný standard, to musíme jasně říci. Žádné podobné standardy, které by byly potom nižší. Ne, musí to být stejný standard. Děkuji. Děkuji Jamesy a Mária McGuinness závěrem. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodajci za tuto zprávu. Možná byste mohla objasnit, jak to bude fungovat eh, s těmi informacemi o potravinách v rámci legislativy pro spotřebitele, pokud je o ten původ označování, protože v tom balíčku informací o potravinách tak tam v podstatě neříkáme jasně, jak budeme hlasovat, pokud jde o mm, ten původ označování. Jsou tam záležitosti interního trhu, no, jak to, jaký dopad to může být na jednotlivé členské státy a na to nesmíme zapomínat. Druhá záležitost, na kterou bych ráda poukázala, je to, že ne všechny horské oblasti jsou stejné. Proto musíme velice opatrně postupovat eh, u definice horských eh, mm, oblastí. To ano, to je sice vtipné, že o tom hovoříme, ovšem nesměl, neměli bychom omezovat eh, tyto oblasti pouze na definici určitě konkrétní zemí. Například eh, u nás naše hory v, v Irsku jsou prostě pouze nějaké vršky pro mnoho lidí, kteří zde sedí. Ovšem asi by zde měli, měli bychom mít definici horských oblastí tak, aby do toho zapadlo, zapadly různé oblasti Evropské unie, aby to nebylo příliš omezující. A tím se vracím k tomu označení původu. Tam bych vás poprosila o objasnění, to je moje prioritní otázka. Děkuji. Děkuji paní McInnes a nyní dám slovo zástupci generálního ředitele a potom Laslo Vajdovi, který eh, a i potom já bych chtěla ještě poděkovat paní zpravodajce za vykonanou práci a chci zdůraznit, eh, jak je důležité Eh, obhajovat kvalitu, jakost, což znamená i větší roli těch různých konsorcí na, eh, pro ochranu, pro kontrolu, aby i mm, mohli mo- mít možnost eh, plánovat produkci. Tady jde tedy o to, aby norma kvality sloužila i tomu plánování, nejenom aby to byla norma pro trh. Jak řekla Maria McGuinness a náš výbor když se vyjadřoval k tomuto ve svém Eh, stanovisku, když jsme se vyjadřovali ke ochraně spotřebitele, takže já myslím, že i tady můžeme stejně pozitivně přispět jako předtím. A takže teď má slovo Doretta Barino a potom pan ředitel Ferstleinen. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Především já bych chtěla poděkovat zpravodajce za zprávu, která je vyčerpávající a děko- poděkovat za to, eh, že pozitivně vidí návrh komise. Podle nás ano, to je pozitivní krok a máme stejný cíl posílit eh, systémy kvalitní produkce a to eh, jak pro účely producentů i spotřebitelů. A takže teď já bych se zmínila o stejných návrzích jako paní zpravodajka, možná abych vysvětlila trochu pozici komise k tomuto. Především rozšířit eh, ty eh, zaručené tradiční speciality i na eh, zpracované výrobky. Takže zde komise chtěla objasnit ten systém těch zaručených tradičních specialit, ale zároveň chtěla i diferencovat to, odlišit to od jiných systémů, tak aby spotřebitel, který již teď má určitý problém vůbec rozlišit různá ta loga, tak aby tomu porozuměl, aby to pochopil. To byl ten důvod, který vedl komisi, eh, eh, která mimo jiné tedy se snažila omezit eh, ty zaručené tradiční speciality na nespracované výrobky. To je jenom takové vysvětlení. Dále, pokud jde o mm, to, že ta definice těch výrobních kroků není jasná, ano, komise bere na vědomí, to, že je třeba vyjasnit tuto definici. Zdá se nám, že to, co se zde navrhuje ve zprávě zpravodajky, to asi ten problém neřeší úplně, ale je jasné, že je třeba objasnit tuto definici, aby bylo jasné, že jsou pokryty všechny výrobní fáze, kroky. Dále, pokud jde o odkaz na článek 12 odstavec 3, obligatorní povinné logo, bereme na vědomí pozici zpravodajky a nicméně chceme upozornit na možný problém, takový bumerang, který by mohl vzniknout, kdybychom omezili používání loga na eh, zahraniční výrobky a výlučně pouze na ty, eh, které eh, Eh, byly předmětem eh, individuálního eh, toho řízení pro jejich homologaci, stejně jako interní výrobky. Takže zde ještě musíme bilaterálně si to projednat. My máme jako Evropská unie bilaterální jednání. Máme celou řadu výrobků, které chceme prosazovat a obhajovat, ale na druhé straně Mm, často jich je málo. Kdybychom omezili tedy pouze použití loga na tyto, eh, které by tedy šly mm, tím individuálním eh, režimem eh, homologace, takže to by bylo dost problematické. Otevřeli bychom tím dveře, protože v těch zemích, které třeba zneužívají naše, naše značky, tak ty by mohly tady se nadále prodávat. Dále, pokud jde o Eh, ty dobrovolné eh, údaje a eh, jejich přechod pod režim tedy toho označování původu a takže podle mě cílem jejich je mm, ukazovat na specifické charakteristiky daného výrobku, takže já myslím, že to má své místo v nařízení o jakosti a podle nás je třeba zde mm, spojit všechna ta, všechny ty typy označování, které existují v různých právních nástrojích, eh, eh, ať tedy eh, jsou to ty, které iniciovala rada nebo komise, takže třeba aby ten systém byl koherentní, jednotný. Teď pokud jde o mm, ten odkaz na tu eh, zprávu o těch hlavních směrech, eh, které se týkají používání eh, toho HZO a systém certifikace, takže ano, bereme na vědomí tento požadavek. A nyní, pokud jde o organizace producentů, zde hm, Eh, zde asi my mm, k tomu máme my takový laxní přístup, moc se nám to nelíbí. Zde mm, nařízení uznává jejich roli, posud. Mm, především ta role ale se týkala pouze eh, toho řízení o registraci, registrace. A komise tedy uznává, že mají roli svoji, protože garantují kvalitu, je určitý monitoring nad trhem a i garantují eh, to, že se budou informovat eh, příslušné orgány. Dále, pokud ale o řízení produkce, zde chci eh, připomenout, že ozna- geografická označení, zeměpisná označení znamená, že ten, kdo má to označení, eh, tak nemusí být ale členem nějaké takové skupiny producentů. Takže samozřejmě eh, zeměděl, zeměpisné označení je něco jiného než ochranná známka. A zde ale mm, mm, komise má určitý problém s tím, protože by mohlo dojít eh, v rozporu s pravidly hospodářské soutěže a především by mohlo dojít k problému toho, že by se vlastně tak bránilo těm novým subjektům na trhu. Proto k tomuto my bychom přistupovali rezervovaně k tomuto návrhu paní zpravodajky. Také i komise bere na vědomí zájem zpravodajky, to je ten návrh týkající se zavedení eh, označování kvality horské produkce a mm, to není nic nového. To již e, tím jsme se již zabývali, vlastně zabýváme od roku 2008, tehdy, když e, e, na to jsme slyšeli různé reakce, když jsme vydali zelenou knihu a proto také i komise se tomu věnuje, analyzuje to. A se tím bych skončila zatím a dala bych slovo Hermanovi. Herman Silent, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Samozřejmě, že já bych rád poděkoval paní Garcia Perez za skvělou práci, která se dotýká e, návrhu komise o pozměnění COM. Já vím, že je zde mnoho oblastí, kde jsme se, kde jsme se vlastně dohodli, pokud jde o návrhy, normy v oblasti uvádění na trh mezi vaší zprávou a návrhem komise rád bych řekl, že mě nesmírně potěšilo to, že zde vidíme tu potřebu vytvoření těch obecných norem pro uvádění na trh a jakožto součást všeobecného přístupu k kvalitě. Společná zemědělská politika, která by byla konkurenceschopnější a orientována na potřeby trhu, ale zároveň která bude zdůrazňovat kvalitu, ta samozřejmě vyžaduje zároveň plnění základních pravidel ze strany producentů a zároveň všech zúčastněných stran v rámci celého tohoto řetězce. Pane předsedo, abych reagoval i na otázku pana Data, Mm, určité pochybnosti ohledně kontroly či inspekce. My si myslíme, že by měly být prováděny na základě analýzy rizik a nesmíme zapomínat na to, že zde máme tyto mm, standardy či normy, které již aplikujeme, pokud jde o exportní mm, refundace a tak dále, pokud jde o vývoz ovoce, zeleniny, čili my v tomto ohledu nevidíme nějaké zásadní problémy. Rád bych zúraznil to, že tyto standardy v oblasti uvádění na trh považuje komise za důležitý prvek politik v oblasti kvality, které by mohly zlepšit i mm, ekonomickým podmínkám produkce, uvádění na trh a zároveň samotné kvalitě produktů. Vidím zde snahu o unifikaci, určitý, určité zjednodušení těchto přístupů, horizontálního přístupu. Já si myslím, že o, potom voláme všichni. Rád bych zdůraznil, že naším cílem na straně komise není nějak zrušit ty stávající standardy či normy, které se dotýkají uvádění produktů na trh. Toto je v podstatě součást určité snahy nebo volání po určitém zjednodušení. Pokud jde e, o propojení s Lisabonskou smlouvou a souhlas s Lisabonskou smlouvou, mm, zpravodajka požaduje vyrovnaný přístup a pokud jde o, pozmě, o určité pozměnění institucionálních otázek, Evropská komise je připravena spoj, o propojení z tohoto textu ohledně delegovaných aktů komitologií, to znamená delegované akty mezi Evropským parlamentem, radou a komisí. Pokud jde o obsah tohoto návrhu, hlavní pozměňovací návrh se dotýká otázky toho, zda volitelné um, oblasti eh, by měly být pokryty záležitosti kvality nebo jednotné organizace trhu. Jak se o tom zmínila Loreta, snažíme se pomoci výrobcům podporovat určité charakteristiky svých místních produktů, proto si myslíme, že mm, právě mm, určitý rámec těchto regulačních opatření byl nejvhodnějším. Pokud jde o volitelné eh, eh, definice eh, a jejich zajištění, to by mohlo na pomoci i, i lepší transparentnosti v této oblasti. Dále několik doplňujících otázek, na které bych rád odpověděl do jaké míry budeme aplikovat mezinárodní normy či standardy na půdě Evropské unie. Rád bych ujistil pana kolegu o tom, že pokud nemáme nic specifického na evropské úrovni, tak jenom v tom případě budeme aplikovat tyto mezinárodní normy. A rád bych vám připomněl, že to není žádná výjimka. My prostě přijímáme a akceptujeme mezinárodní, eh, mezinárodní normy, ať už jde o HOP nebo HZO, například oblasti vína, tak tam aplikujeme mezinárodní normy a myslím si, že prostě pokud nemáme nic konkrétního, eh, kromě všeobecných eh, norem uvádění produktů na trh dispozici v Evropě, tak nevidím problém, proč bychom to neměli dělat. To, že naše normy či standardy by mm, znemožňovaly využití národních norem, tak to skutečně nechceme, my jsme otevření přepracovat tento text tak, aby se aplikovaly i národní normy a pravidla v případě, že se neaplikují nějaké konkrétní evropské standardy, samozřejmě jenom za předpokladu, že jsou souladu s evropskou legislativou. Domníváme se, že náš návrh, a já mám pocit, že i zpravodajka souhlasí do velké míry s naším návrhem, jsem opravdu rád, že můžeme nadále spolupracovat s Evropským parlamentem a snažit se o dohodu i na půdě rady. Pokud je o um, ovoce a zeleninu, zrušení určitých norem, které jsme aplikovali v minulosti, zda to mohlo vést k nějakým mm, nechtěným uh, událostem, například hodnocení um, Mm, toho, že jsme zrušili některé standardy v této oblasti u ovoce a zeleniny. V podstatě zjistili jsme, že to neznamená, nespůsobilo nějaké projekty a různí partneři v podstatě mm, například neustále používali mm, tyto normy či standardy, čili podle našeho názoru to nemělo nějaký škodlivý dopad či negativní dopad, to, že jsme prostě zrušili některé standardy v této oblasti. Nezapomínejme na to, že v této oblasti ovoce a zeleniny zde máme ty nejdůležitější normy, které jsou neustále ještě platné a které pokrývají 70 celého sektoru, čili pro mm, ty nejdůležitější oblasti tohoto sektoru jsou tyto normy k dispozici. A tím bych, pane předsedo, ukončil můj příspěvek. Děkuji. Výborně, pane řediteli. A teď dám slovo Láslovi Vajdovi, který je předsedou zvláštního zemědělského výboru. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma. Děkuji velice srdečně, pane předsedo, a jsem potěšen, že zde mohu dnes být. S velkým zájmem jsem vyslechl všechny názory. Balíček jakosti to je jeden z, jedna z priorit eh, maďarského předsednictví. Také v rámci rady intenzivně pracujeme na přeskumu tohoto právního aktu. Po zasedáních pracovních skupin eh, dnes, zítra a pozítří v rámci dalších pracovních skupin vypracujeme návrhy eh, pro eh, právní akt a také se podíváme na speciální aspekty. 17. dubna se sejdou ministři zemědělství a zde se také bude projednávat balíček jakosti. Členským státům jsme položili dvě otázky. Prosíme vás, eh, prosím, eh, prosíme, aby nám předložili svůj názor eh, právě s ohledem na ty, tuto problematiku. A E, vůbec na celý balíček jakosti. Chystáme výměnu názorů. Rada chce e, pracovat, spolupracovat s Evropským parlamentem a samozřejmě také s komisí. Děkuji vám, pane předsedo. Grazie, Výborně, pane předsedo Václav Bajdo. A nyní závěry paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegům z výboru, kteří eh, se zde vyjádřili a chci tedy poděkovat všem kolegům. Mám za to, že obecně řečeno eh, je možné, abychom se dohodli na těch zásadních otázkách eh, podle toho, co jsem si vyslechla zde. Takže je jsou tam určité niance, které třeba si vyjasnit, ale já si myslím, že jako třeba role organizace producentů nebo horská produkce nebo definice těch výrobních kroků. Já myslím, že zde se dohodneme a jak říkám, víte, že budeme vstřícní eh, a mm, vyjednávat o nějakých konkrétních niancích. Určitě se to podaří a i my tedy se od zítřka budeme scházet s různými zástupci frakcí a budeme pracovat eh, eh, na mm, těch eh, různých návrzích, tak jak jsme slyšeli i tady v diskuzi. Ty zásadní otázky jsou jasné, já myslím, zde se dohodneme. Pouze mm, bych chtěla zmínit dvě věci. Za prvé, paní McGuinness k tomu, co řekla. Já myslím, že je to na komisi, aby zareagovala, eh, pokud jde o označování původu. No to je nařízení, eh, eh, máme zde nařízení, které se týká informací pro spotřebitele. Já k tomu těžko mohu něco říct. Já myslím, že to je na komisi, aby zareagovala. Každopádně určitě mm, i náš výbor pro zemědělství se již k tomu se vyjádří, až konkrétně dostaneme eh, ty odpovědi od komise. A jenom jedna otázka teď, eh, se kterou přišla i komise, a týká se těch dobrovolných vyhrazených údajů. Pokud naším cílem je posílit systém jakosti. A proto máme nařízení o jakosti, kde máme dvě úrovně, eh, tedy CHOP, HZO, ZTS, eh, to je to, co dělá kvalitu naší produkce a potom máme další vyhrazené údaje, jako třeba horská produkce, souhlasíme všichni, že ano. Ale třeba to odlišit toto od těch ostatních produktů, které mají společného pouze to, že jsou fakultativní, protože ty vyhrazené Eh, údaje. To znamená, že mm, mm, ta produkce respektuje určité metody pěstování či chovu. Třeba, já nevím, eh, ten olivový olej zastudená, lisovaný, tedy extrapanenský a podobně, takže to je něco jiného. To je třeba odlišit tedy od HOP, eh, HZO, kde se stanoví jasné podmínky pro ten produkt, podmínky jakosti. A jediný společný bod, eh, který mají tyto údaje s těmi ostatními režimy jakosti, je, že jsou to dobrovolné údaje. A já myslím, že není tedy důvodem, abychom to dávali sem do této oblasti. Já myslím, že by to mělo být obecnou, nadále obecnou normou hm, pro uvádění na trh. Osopakuji, ta myšlenka je, že pokud chceme mít silný systém a pokud máme nařízení o jakosti, kde stanovujeme právě, jaké jsou ty kvalitní kvalitní výrobky, tak eh, já myslím, že tam eh, jak si do toho dát ještě to dobrovolné označování, tedy ty dobrovolné vyhrazené údaje, tak to bychom trochu rozmělnili ten systém kvality. A já si myslím, že eh, ty dobrovolné vyhrazené údaje by měly figurovat pouze tedy v těch v těch podmínkách pro uvádění na trh v rámci SOT. A já si myslím, že je třeba tedy vylepšit ještě ten návrh, je to možné v určitých niancích a jde o to, abychom se velice e, silně vyjádřili, abychom měli silnou vyjednávací pozici potom v jednání s radou. Děkuji. Děkuji Irače e, e, Perez a děkuji i všem, kteří si vzali slovo, děkuji komisi a i předsedovice SA. A nyní přejdeme k poslednímu bodu, což je změna e, e, nařízení, nařízení 1290 z roku 2005 o financování společné zemědělské politiky a o a kterým se eh, ruší tedy nařízení 165, 94 a 78 2008. Spravodajem je Giovanni Lavia. Hlavním cílem návrhu komise samozřejmě i v tomto případě je, aby toto nařízení bylo v souladu s Lisabonskou smlouvou a eh, pan zpravodaj nám představí určité pozměňovací návrhy. Děkuji i eh, zde zástupcům komise, panu Longovi a Borchmanovi a dám hned slovo Giovanovi Lavia. Laviovi a připomínám, že termín pro pozměňovací návrh je 3. květen 12 hodin. 3. květen 12 hodin a hlasování ve výboru 24. 25. května 2001. Výborně, děkuji všem a Giovanni, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že se účinnosti Lisabonské smlouvy je nutné provést tuto operaci, aby i toto nařízení 1290 eh, z roku 2005 byly v souladu se smlouvou. Je jasné, že my eh, eh, musíme tedy i klasifikovat tedy ty delegované akty a prováděcí akty, tak abychom mohli tedy vůbec používat toto nařízení. Poté, co jsem proskoumal návrh komise na základě kritérií, které zde existuje pro tyto dva typy aktů, tak je eh, třeba si stanovit eh, ty eh, oblasti, kde lze přijímat delegované akty, tedy předpisy v přenesené pravomoci a prováděcí akty, prováděcí předpisy. Samozřejmě my hm, zde hm, jed, chováme se standardně, tak jak to dělá parlament, když jde o soulad dalších nařízení se smlouvou. My jsme vzali do úvahy i připomínky některých národních parlamentů. Některé návrhy se týkaly především eh, podmínek delegování pravomocí a především délka trvání, termín pro eh, znášení námitek, eh, prodloužení této lhůty, a tak dále. A v souladu, a komitologie potom, my jsme tedy předložili to pozměňovací návrhy e, v souladu e, s naší snahou, tedy změnit stávající praxi delegovaných aktů, tak jak to vyplývá z konference předsedů ze 3. E, března 2001 a tak jak se to i týká tedy nařízení, které upravuje eh, způsob, jak členské státy mohou kontrolovat výkon prováděcích eh, pravomocí, které má komise. A několik pozměňovacích návrhů, které jsme předložili, se týká právě zjednodušení a to především jsme mm, chtěli zjednodušit eh, tu typologii těch výdajů, eh, které lze tedy z fondu financovat. Eh, potom i jsme se snažili snížit administrativní zátěž členských států. Potom, mimo jiné, zde máme další pozměňovací návrh, který se týká článku 29 nařízení 1290, eh, kde se stanoví podmínky parity mezi členskými státy a vlastně zde eh, členské státy rozhodly, že budou používat se eh, ty prostředky z rozvoje venkova buď na národní úrovni nebo na regionální úrovni. Zde bylo rozhodnuto, že se budou využívat tyto stroje na úrovni regionální, takže ty státy, které rozhodly o regionální úrovni, tak zde zde eh, je automatický vztah eh, mezi tímto fondem s jednotlivými operačními programy bez toho, aniž by musel zde existovat takový komplexní národní program nebo rámec. My zde máme konkrétní pozměňovací návrh, eh, který stanovuje i tu možnost národních kompenzací Eh, tak aby bylo možné tedy respektovat ten limit, eh, strop, který eh, dostali jednotlivé členské státy. Děkuji, Čovany, nevím, zdali některý z kolegů by chtěl slovo, ne, takže hned dám slovo řediteli Longovi. Je zde někdo z kolegů? Ne. Nikdo? Tak prosím, pan ředitel Longo. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, já bych chtěl poděkovat zpravodaj Laviovi za návrh zprávy, který je velice zajímavý, poněvadž zde eh, souhlasíme alespoň s polovinou pozměňovacích návrhů, které zde se předkládají. A to především eh, eh, mm, příznivě vidíme návrhy 1, 2, 8, 9 a 10 a eh, potom, jak i řekl pan Lavia, eh, jsou to eh, návrhy, které jsou v souladu s naším společným záměrem a takže samozřejmě ty jsou přijatelné pro komisi. Nicméně hm, tady trochu chci anticipovat jeden bod a to je Eh, že zde pořád ještě je zde otevřena ta možnost eh, časově omezit delegování pravomocí na komisi, jak eh, zde se navrhuje v návrhu číslo 7. A teď konkrétněji, pokud jde o návrhy 3 a 4. Zde konstatujeme fakt, že nepřímým způsobem se zde požaduje, nebo jde o to, eh, eh, zde odkaz, zde jde zde o odkaz na eh, radu, to znamená vlastně zde by došlo ke změně ve srovnání se článkem 11 nařízení 73 z roku 2009, takže hm, to eh, vím, že ve vašem výboru se o tom diskutovalo. Eh, zde existuje ale vztah, eh, vztah i se změnou řízení financování v rámci toho nařízení 73 a 1290. Eh, eh, My již jsme se několikrát k tomu vyjádřili a to je, že rada by měla jednat na základě článku 43 smlouvy, pokud jde o aplikaci eh, předpisů o financování. Tedy stanovovat by měla určité procento toho financování a měla by provádět tedy případné úpravy ale měla by se omezit pouze v tomto na přímé platby, tedy pouze na pomoc, na dotace, na pomoc, která se přiděluje. A toto je právě typický příklad podle naší interpretace, tedy zde eh, článek 43 odstavec 3 explicitně to stanovuje. Ve smyslu smlouvy tedy komise musí udělat jasný rozdíl, tak jak jsme slyšeli, jasný rozdíl mezi tím, těmi různými eh, pravidly, která zde je třeba aplikovat. A tudíž máme za to, že stanovení těchto eh, adaptací, tedy těch různých eh, procent, která by se stanovala pro mm, pomoci dotace zemědělcům, takže zde podle komise to je něco, o čem by měla rozhodovat rada. A dále bych rád se podíval na jiný aspekt. A e, e, především, který e, nás všechny zajímá, to je v podstatě další dimenze tohoto aspektu. A vlastně rada nejedná z titulu toho, že je zákonodárným legislativním orgánem, ale pouze vlastně reaguje bez toho, aniž by eh, měla nějaký manevrovací prostor. Eh, eh, vlastně reaguje v rámci rozpočtu a to vlastně je předurčeno těmi rozpočtovými orgány, tedy včetně vašeho parlamentu. Jinými slovy, je třeba zde připustit, že eh, přijetí legislativního aktu za tři měsíce pouze, pouze to je ta lhůta stanovená pro aplikaci eh, těch eh, finančních předpisů, no to není přece realistické. Z tohoto pohledu mm, mm, zapojit ještě parlament do tohoto postupu, no to by znamenalo, že komise by sama musela rozhodovat o e, tom termínu e, aplikace finančních předpisů. A teď pokud jde o návrh číslo 5, který stanoví přijetí opatření na návrh komise e, proto, abychom zde měli soulad s těmi maximálními limity podle článku 12 odstavce 3. Takže podle nás v každém případě to spadá pod eh, článek 43 odstavec 2 smlouvy. Komise je názoru, že ta možnost tedy přijmout pouze, tedy pouze, aby rada toto přijala, no tuto možnost musíme zde zachovat, eh, ale pouze v případě, když jde pouze o otázku týkající se eh, výše pomoci. A teď k tomu poslednímu aspektu. To je eh, tedy věcný návrh, ne procedurální, to je návrh číslo 6. Zde bych chtěl upozornit na fakt, že návrh komise eh, je pouze nebo eh, má pouze za cíl to, abychom nařízení dali do souladu se japonskou smlouvou a z tohoto pohledu to nemá jiný smysl. Takže zde proto bychom chtěli zachovat si tuto dimenzi, která je e, čistě procedurální, jde o to, aby to bylo souladu se Lisabonskou smlouvou. Za ten rámec jít nechceme. Závěrem ještě bych se chtěl podívat na problém e, délky e, delegování pravomocí na komisi. Podle nás omezit to na pět let, to by mohlo znamenat hodně problémů. A riziko, že by eh, vznikla situace diskontinuity, přerušení aplikace tohoto nařízení a toto by mohlo eh, způsobit velkou újmu tůže. Takže to bychom nemohli doporučit. Ale to možné rozšíření, ano, to znamená eh, neomezené delegování eh, pravomocí, to je vlastně to, co máme teď. Eh, eh, rada tedy neomezuje delegování pravomocí v čase, takže my jsme pro toto. V každém případě parlament a rada mají hm, možnost kontrolovat E, to, jak komise e, plní e, ty delegované pravomoce a všechno je to velice dobře upraveno pravidly, takže ty nezbytné záruky tam jsou zakotveny. Děkuji. Děkuji panu řediteli Longo a hned dám slovo panu Laviovi, ale musím ještě zdůraznit, a, než dám slovo zpátky zpravodaji, že hovořit o článku 43 tady. Samozřejmě, mm, eh, to eh, eh, znamená, že vlastně parlament by byl vyloučen tady z těchto rozhodování. To asi pro nás je těžko stravitelné, jak pro toto nařízení, tak pro další akty. A takže mm, asi tady tento článek, no, ten vlastně brání této roli, kterou normálně parlament má podle Lisabonské smlouvy. Takže je třeba vzít do úvahy eh, výsady a pravomoci, které má podle smlouvy parlament, a to především eh, v oblasti rozpočtu. A mm, Lisabonská smlouva, pokud jde o rozpočet, jasně stanovuje naši roli. Roli parlamentu stanovuje, vymezuje. Jasně, já teď dám slovo ještě zpravodaji Giovanni Giovanni, děkuji pane předsedo. Samozřejmě já chci poděkovat eh, řediteli Plongovi, který jasně řekl, jaká je pozice komise. A zde samozřejmě hm, zde u některých návrhů již je dohoda, a, e, takže ty lze již e, považovat za vyřízené a jít vpřed. Pokud je o další témata, tak zde naše vize se liší. A to nejenom, nejde jenom o technické věci, ale i politické eh, aspekty. To jsou, jaká je role parlamentu. Třeba parlament chce eh, se podílet na rozhodování a ne pouze být pouhým divákem. Musíme samozřejmě ještě to všechno projednat, eh, ale vrátím se k jednomu tématu a to je téma spojené s posledním pozměňovacím návrhem. My zde máme, <clears throat> jak řekl pan ředitel Longa, Longo, to je věcný návrh, ne procedurální. Takže jakmile my přijímáme nějaký nový předpis, tak parlament chce mít možnost e, se k tomu vyjádřit. A takže je, myslím, legitimní to, že parlament, respektive náš výbor, chce, si přeje i předkládat e, návrhy změn nařízení. Já chápu, že to je tedy věc obsahová, věcná, ke které dnes se zde pan ředitel nechcel, nechtěl vyjadřovat, ale já si myslím, že náš výbor, parlament by zde měl mm, si stanovit určitou linii, pokud parlament si to bude přát a pokud odhlasuje e, tu zprávu, tak Měla by to být taková eh, eh, linie, eh, takové vodítko potom pro komisi i radu. A my v rámci našeho výboru budeme o tom diskutovat ještě s kolegy a uvidíme, zdali v tom termínu, o který zmínil pan předseda De Castro, dostaneme ještě další pozměňovací návrhy a potom se vyjádříme při hlasování. Děkuji, děkujeme všem a tím uzavíráme schůzi. Zítra eh, v 9 se sejdou koordinátoři a v 9.30 budeme pokračovat se, se schůzí výboru. Děkuji.